Obchodní strategie tento trend potvrdí a udělá další pokrok v této oblasti. Bude se více konstovat s Evropským parlamentem, s Národním parlamentem, jakož i s občanskou společností. Teď je potřeba tedy to převést do praxe a reflektovat novou realitu a proto připravujeme novou aktualizovanou verzi obchodní strategie. Práce na tom ještě pořád probíhá, proto je teď výborná příležitost, jak zjistit, co si o to myslíte vy. My už jsme samozřejmě konzultovali s mnohými z vás Hodně eh, jsme eh, se nad tím zamýšleli a také jsme cestovali po členských státech a zajímali se o názory ostatních. Dovolte mi tedy, abych se podělil o několik základních myšlenek. Nejprve tedy, jak vypadá ten současný kontext a na něj chceme reagovat. Nová obchodní politika se bude vyznačovat eh, následujícími charakteristikami. Obchod je důležitý pro hospodářský růst, zaměstnanost. Jeden ze sedmi pracovních míst dnes v Evropě záleží na exportu. Tato pracovní místa jsou vysoce kvalifikovaná, dobře placená, proto jich potřebujeme více. A 90% hospodářského růstu budoucnosti přijde eh, ze zbytku světa, mimo EU, takže na to musíme připraveni a obchodní dohody nám to mohou pomoci. Například od vstupu v platnost v roce 2011 eh, obchodní dohody se Jižní Koreou na eh, zájemná obchodní měna stoupla o 35%. Co se dnes také změnilo, je to, že Ehm, dodavatelské řetězce jsou dnes mnohem více globálně propojeny, to je další součást toho kontextu. Ehm, dnes ehm, výměna zboží a služeb představuje 2% světového HDP, 80% dovozu Evropy jsou součástky suroviny a my mnoho z nich využíváme proto, abychom mohli vyrábět naše výrobky, které potom exportujeme do zbytku světa. Takže abychom měli pracovní místa v Evropě, tak musíme mít příležitost vyvážet, ale také dovážet. Tisíce pracovních míst závisejí na těchto dovozech, zatímco evropské společnosti jsou potom předními firmami vlastně malou obchodu, logistiky a dalších. Stejně tak eh, ještě musí být snadné poskytovat služby přes hranice, musíme usnadnit také pohyb eh, lidských zdrojů, inženýrů a dalších technických pracovníků. Tady máme hodně nevyužitého potenciálu, protože obchod se službami představuje více než 40 která, e, přidané hodnoty našich exportů. Odstaňování překážek eh, eh, v těchto vztazích se státy mimo Evropskou unii budou tedy čím dál čím důležitější. Je potřeba otevírat hranice, zlepšit mobilitu, abychom měli přístup k inovacím a k novým myšlenkám. To bude důležité proto, abychom udrželi evropskou konkurenceschopnost. Další aspekt, obchod, aspekt obchodní politiky je nové politické prostředí, protože některé z těch změn vycházejí z těch velmi intenzivních debat, které jsme vedli o transatlantickém partnerství. Tato strategie se netýká TTIP, ale my jsme se poučili z té veřejné debaty a promítli jsme to i do vztahu e, s ostatními země, zejména tady jde o transparentnost a potřebu vysvětlovat a konsultovat a, e, uvádět e, fakta a informace o tom, co obchod může představovat. Nespotřebitelé nechtějí jenom nižší ceny, evropští spotřebitel se zajímají také o tom, jak výrobky vznikly, jestli to bylo za důstojných podmínek, jestli zaměstnanci dostali důstojnou mzdu, jestli byly respektovány základní sociální a environmentální normy, mají právo vědět, aby se mohli na základě toho rozhodovat. A obchodní politika tedy musí něco takového zohledňovat. Máme hodně průzkumu veřejnomení, které říká, že spotřebitelé jsou ochotni platit více za férové výrobky. A my bychom se měli postarat o to, aby to odpovídalo našim hodnotám, jako je, jsou lidská práva, udržitelný rozvoj. To <clears throat> zase znamená, že tím podpoříme širší sousedství eh, Evropské unie. Bude to samozřejmě velmi náročné. Já se ráda vyslechnu vaše názory na to, jak bychom to mohli dělat. Podívím se o několik myšlenek, jak by to mohlo v budoucnosti vypadat. Chceme, aby obchodní politika byla efektivní ve světové ekonomice. Takže chceme odstraňovat různé typy obchodních překážek, například chceme otevírat trh se službami, žijeme také v digitální době, to znamená, že trh je globální. Chceme trhy dále otvírat a rozšiřovat tak, aby spotřebitelé a podniky měli přístup k širšímu digitálnímu trhu v globálním měřítku. Samozřejmě, pokud budou, bude držována ochrana osobních údajů. Tento digitální trh dnes eh, má hodnotu více než 12 bilionů euro. Naše, a v našem případě už to představuje 30 evropského exportu, ale jenom málo malých podniků eh, vyváží i mimo naše hranice. Jsme o tom přemýšleli v rámci diskuze o TTIP, chceme to rozšířit i na jiné dohody. Znamená také, že se musíme více zaměřit na provádění obchodních dohod. Musíme se postarat o to, aby ten potenciál, který nabízejí, eh, byl zúročen pro, ve prospěch spotřebitelů a podniků a proto musí mít obrovskou spolupráci mezi čínskými státy a komisí, které by měly provádět eh, podporu investic a doufáme, že nás to podpoří Evropský parlament. Že tady zde zajímá ustavení o udržitelném rozvoji. Dalším cílem je to, aby nová obchodní politika byla zodpovědnější. Chceme více šířit evropské hodnoty ve světě, znamená musí odvíjet od procesu. Demokracie je možná jedna z těch nejvíce základních hodnot, někdy je spochybnována v oblasti obchodu a proto musíme v tom být transparentnější. Již jsme <clears throat> eh, to zahájili eh, v TTIP a i v jiných jednáních ty texty vyjednávacích eh, dohod jsou k dispozici online, abych to chtěl rozšířit i na všechna budoucí jednání obchodních dohodách. Ale kromě procesu jsou to i pravidla pro práva pracovníků, ochranu životního prostředí a tak dále. A naše vysoké standardy ukazují, že my si velmi ceníme lidské důstojnosti a kvality životního prostředí. Hodně lidí dnes má obavu, že ochrana investic a mezinárodní regulační spolupráce oslabují tyto výdobytky. Tomu tak není a my bychom to měli dávat jasně najevo, že regulační spolupráce nevede ke snížení míry ochrany. U investic, jak víte, jsem navrhla hlubokou reformu současného systému. Rádi bychom založili Mezinárodní investiční soud, to chceme dále rozvíjet v tom sdělení. Dále jde o integritu vlády na tom jsem pracovala velmi usilovně, když jsem byla komisařkou pro vnitro. Například jsem bojovala proti korupci. Já si myslím, že obchodní politiku bychom také mohli využít boji proti korupci a v našem sdělení chceme psat přesně, jak chceme pravidla pro eh, zadávání veřejných zakázek. <clears throat> Jsme tady také mít ustanovení o boji proti korupci v našich obchodních dohodách. A dále udržitelný rozvoj, to je rozhodně na oblastí, kde chceme i nadále být popředí Chceme na svou stranu získat rozvojové státy, chceme jim nabídnout více příležitostí, chceme, aby mohli mít bezpečné zdravé pracovní podmínky na životní prostředí. Chceme tedy rozvíjet strategie zodpovědného dodatelského řetězce, který bude vést plnění těchto cílů. Myslím, že v komisi můžeme podpořit hnutí Fairtrade, které eh, zatím provádí řada nevládních organizací a měst Myslím, že pravidla udržitelného rozvoje eh, by měla platit. Obecně chceme tedy posílit eh, váhu našich partnerů, ale myslím si, že musíme čekat na naše sdělení. Již dnes můžeme nabídnout podporu nejchudším státům, které žádají výjimku z pravidel VTO o duševním vlastnictví v oblasti léčiv, tedy do té doby, kdy zůstanou nejchudšími státy světa. A pokud proto získáme podporu členských států a vás, tak na to chceme zareagovat kladně. A no, my, můj poslední cíl v této strategii je eh, aktualizace jednání o obchodních dohodách. Ve světě bilaterálních dohod je Evropská unie největším zastáncem multilaterálních dohod, a to protože multilaterální dohody eh, jsou také uznány jako hodnota v našich smlouvách a myslím si, že to také umožňuje rozšířit ta pravidla na co největší míru. Pravidla, která platí pro všech 161 členů VTO, jsou samozřejmě mnohem univerzálnější a platnější než ta, která eh, se zavádějí v bilaterálních dohodách a o tom chceme také jednat na kongresu v Nairobi. Dalším krokem eh, k plnění tohoto cíle, jednou z největších výzev obchodní politiky, bude zjednodušení počtu bilaterálních dohod, které vznikají. Takže musíme vyjednávat otevřenější dohody, které, kterým by potom mohli přistupovat další. Je k tomu několik způsobů, například bychom mohli umožnit dalším státům, aby, aby se připojili k těm stávajícím dohodám, včetně CTIP, poté co budou dokončeny. A také <clears throat> můžeme Eh, se zajistit, aby pravidla o původu byly kompatibilnější navzájem. Oblast eh, Tichomoří a Asie je oblastí, kde bychom chtěli rozvíjet naše vztahy stejně tak i s Čínou, eh, s partnery v ASEAN a také chceme plánovat investiční dohody s dalšími státy v Asii. Chceme také probovat naše vztahy s partnery jako je Austrálie a Nový Zéland, se kterými sdílíme řadu hodnot. Afrika je také zásadní Tady už jsme nastartovali nový dynamický proces, který by mohl vést k ještě užší spolupráci při provádění těchto ustanovení. A mohli bychom jít ještě dál u otázek, jako jsou například investice. Také bychom chtěli dokončit síť dohod, kterou jsme vybudovali v Jižní Americe. Já už jsem komisi začala práci na tom, bychom co nejdříve začali aktualizovat naše dohody s Chile a s Mexikem. A v budoucnosti se také chceme zaměřit na naši spolupráci a vyjednávání obchodních dohod s Marokem a chceme také zahájit jednání s Tuniskem. Abychom tedy mohli všechno to udělat, musíme spolupracovat od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Máme nové způsoby spolupráce, není to vždycky nejjednodušší, ale myslím, že se nám daří dosahovat kvalitních výsledků v zájmu Evropské unie. Modernizace naší obchodní politiky, aby byla efektivní a zodpovědná a zacílená na správné partnery. K tomu tedy potřebujeme zintenzivnit toto úsilí. Takže vaše myšlenky, vaše podněty, vaše zapojení a kontakty na vaše voliče by nám k tomu mohly pomoci, takže se těším na vaše připomínky a na spolupráci s vámi v budoucnosti a teď samozřejmě rád odpovím na vaše dotazy. Thanks a lot. Děkuji, paní komisařko. První kolo zahájíme koordinátory, pak dáme slovo ostatním. EPP, pan Kaspary. Vážená paní komisařko, děkuji za vaši prezentaci a za to, že máme možnost se s vámi tady dnes setkat Nejprve, nejprve bych vám chtěla vřele poděkovat. To, čeho jsme byli svědky během prvních sedmi měsíců vašeho působení, se ukázalo být jako velice dobrý přístup v porovnání s vaším předchůdcem. A my jsme rádi, že jste také ochotná daleko více komunikovat s občany v Evropě, že hodláte být víc transparentní a úspěchu se, myslím, dostavil, takže já vám přeji, aby vydržel i do budoucna. A teď tedy budu hovořit ve svém rodném jazyce. První téma, otázka multilaterálního přístupu na půdě VTO, kde tedy je o potíž s prosazením balíčku mm, Bali, s jeho ratifikací. A k tomu mám otázku. Vidíte nějakou šanci toho, že v Kenii by se dalo dospět k nějakému konkrétnímu závěru, konkrétnímu balíčku? To možná ne, ale aspoň tedy k nějakému kroku kupředu? Druhá, dohody TTIP. Tento týden proběhnou jednání v Bruselu a k tomu se ptám. Pokusíte se znovu upozornit americké vyjednavače na to, že Evropský parlament minulý týden velkou většinou schválil přístup, což by měl být pozitivní signál pro američany. A za třetí otázka, kdy konkrétně budeme mít k dispozici text CETA, tak aby mohl být zahájeno oficiálně postup ratifikace a za čtvrté, vidíte nějakou šanci, že během svého funkčního období se podaří uzavřít dohody s Japonskem, Čínou, Vietnamem a Koreou. Vidíte to realisticky? A pátá otázka ve spolupráci se svými kolegy, kteří jsou zodpovědní za daně a cla. Tady tedy jsme přesvědčeni o tom, že by se asi vyplatilo revidovat příslušnou legislativu. Ehm, většina členských států by s námi asi souhlasila. So, um, stört uns ja gar nicht, wir können ja... Ale já myslím, že nás to neruší, že můžeme dál mluvit i poslouchat, takže já se ptám. vidíte možnost otevřít toto téma znovu v jednání s, členských, s členskými státy i se zeměmi za našimi hranicemi? Protože já jsem například hovořil eh, se zástupci Itálie, která se dívá jinak než 28 členských států na problematiku cel a toho, jak jejich eh, nastavení ovlivňuje hospodářské soutěž a také to, jaké produkty proudí do Evropské unie. Čili opakuji obecně tu otázku, jestli jste připravena znovu otevřít problematiku cel v jednání s členskými státy. Děkuji. Eh, nemohu se přečíst poznámky. Ale za prvé, vám chci poděkovat eh, za tento dokument, protože si myslím, že je důležité, aby tento dokument, a tady tedy apeluji na paní komisařku, byl co nejambicioznější. Nemyslím si, že tady by měl být adresován eh, těm, kteří jsou proti této formě obchodu, protože poslední dny nám dobře ukázali, že obchod je jednou z klíčových záležitostí eh, a pokud tedy postoupíme ku předu v této oblasti, vyřešíme i celou řadu dalších nedořešených problémů, který, které jsme nyní tak trochu odložili, protože poslední dobou jsme byli velmi zaměstnáni děním uvnitř Evropské unie. Ale v tomto dokumentu a tedy formulací naší obchodní strategie na novo vlastně e, znovu definujeme naši úlohu ve světě, tedy úlohu Evropy ve světě a přispíváme k řešení některých problémů, které se opakovaně objevují na stole kde tedy v rámci bořlivých jednání řešíme problematiku toho, jak by měla vypadat demokracie v éře globalizace a jak by tomu mělo odpovídat institucionální uspořádání. A já myslím, že z této debaty nelze vynechat ani téma obchodu a z vaší strategie se vlastně stává takový manifest záměru Evropy. Obchodní politika jí hraje klíčovou roli při řešení celé řady problémů. Čili to je moje obecná úvaha a pokud jde o detailní aspekty otázek, za prvé, Opravdu vítáme, že kladete důraz na transparentní komunikaci. Já myslím, že je nezbytné tady dosáhnout pokroku eh, tam, kde jde o transparentnost konzultací a vyjednávání, protože v tuto chvíli panuje v Evropě velká míra nedůvěry a je tedy třeba všemi možnými způsoby znovu obnovit důvěru a proto se musíme snažit tedy navázat lepší kontakt e, ve vztahu k našim občanům, tedy ve vztahu mezi občany a institucemi. Proto se také snažíme být co nejotevřenější a přicházet s inovativními metodami, které nám umožní znovu vybudovat tuto důvěru. Pokud jde o konkrétní záležitosti, myslím, že je důležité, jak jste také zdůraznila, klást důraz na návaznost evropských politik, například digitální jednotný trh a tedy dalších politik v Evropě a zároveň hledat tedy potenciální souvislosti v této oblasti. Zajímalo by mě také, jak vidíte jednání s Čínou a jak vidíte situaci před klimatickým summitem v Paříži, který proběhne později v tomto roce. Jinými slovy, jak tedy ta problematika skleníkových plynů ovlivní dojednávání obchodní dohod. Kolegové, tohle byla poněkud dlouhá vystoupení, máme ještě 14 žádostí o slovo, takže já vás žádám, abyste byli co nejstručnější EKR, pan Campbell. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, jak víte, já jsem zpravodajem e, k dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Indií. A oceňuji tedy informace, které jste nám dala a rád bych věděl, jestli je tu nějaká naděje na pokrok. Víme, že tedy v té delegaci, která vyjednávala, byli eh, zástupci obou forem, obou komor parlamentu a velký důraz v jednáních byl kladen na problematiku tarifů u zemědělských produktů. A za druhé, obávám se, že tedy obchodní politika stále klade příliš velký důraz na, polit, na dosažení určitých politických cílů, ať už jde o trvale udržitelný a rozvoj a, nebo problematiku lidských práv. A přitom tedy v minulosti jste právě při prosazování těchto principů narazili na problémy, ať už při jednání s Čínou nebo také s Austrálií a Novým Zélandem. I k tomu bych rád slyšel, co je nového. A já myslím, že eh, tady tato restriktivní politika přivedla do těžkostí euro, ale rádi bychom, aby se to opakovalo u obchodní politiky. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste se s námi podělila o představu nové obchodní politiky. My jsme měli celou řadu příležitostí k výměně názorů a já opravdu oceňuji, že ve vašem materiálu jste zdůraznila, a tady asi odporuji kolegovi, principy, na kterých eh, je založena naše unie a které by měly být zohledněny ve všech aspektech zahraniční politiky, včetně té obchodní. Já si také myslím, že je velmi zajímavé a zároveň tedy eh, eh, velmi náročné si představit, jak Evropa ty vytyčené cíle opravdu naplní. Najednou je tedy stělesněna vlastně v rozměru jednotlivce a já myslím, že někteří z nás mají trochu obavy z toho, že vlastně uh, už není uplatňován princip eh, subsidiarity. Obchodní politika je velmi politizována, to je jasné, to se odráží na vztazích s Ruskem a eh, na změnách, které si vyžádala digitalizace, nástup rychle rostoucích ekonomik, což samozřejmě tedy vyvíjí tlaky na evropskou obchodní politiku a její vyjednavače. Vy jste také zmínila, že 90 hospodářského, globálního hospodářského růstu se odehrává mimo Evropskou unii. Tam se tedy dají vydělat peníze na vývozu našeho zboží, ale teď je otázka, podle jakých pravidel. Proto musíme hledat způsoby, a tady bych ráda slyšela váš názor, jak tedy eh, neobětovat eh, některé eh, principy v zájmu dosažení obchodu a neopomíjet ty normy a principy, a tedy ve které věříme. Jaký je váš názor na to, do jaké míry lze prosadit tyto normy, ať už jde o trvalý udržitelný rozvoj, boj s dumpingem, dodržování lidských práv, nebo eh, tedy dodržování určitých principů tržní ekonomiky v zemi, jako je Čína? Já se tedy ptám, jestliže chceme prosazovat a propagovat hodnoty, o kterých prohlašujeme, že v ně věříme, ačkoliv nejnovější události někdy uh, svědčí o opaku. Jak tedy budete postupovat ve chvíli, kdy zjistíte, že došlo k dumpingu nebo k porušování eh, lidských práv? Jak vlastně budete postupovat? Jsem také ráda, že jste zmínila to, že komise se chce soustředovat i na jiné oblasti, jako je například Afrika. Samozřejmě tedy země sousedící s Evropskou unii jsou jaksi přirozenými partnery pro obchod. Jsem ráda, že tady v, mezi, v tom výčtu zemí, na které je kladen důraz, se objevuje Tunisko. Ale e, trochu mám obavy tedy e, z toho, že je tam uvedena Ukrajina. Tady zase tady vlastně dochází k takové politizaci obchodní politiky a tedy je tu vyvíjen tlak e, na Rusko prostřednictvím obchodní politiky. A mě by zajímalo, jak hodláte postupovat dál v této velice náročné situaci. Děkuji, paní komisařko, také já vám chci poděkovat za to, že jste ochotna se dostavit na půdu našemu výboru a může proběhnout výměna názorů. Je to dobrá příležitost k tomu, abychom se soustředili na ty nejnaléhavější otázky. O tomto tématu debatujeme v jaksi ve velice konkrétním dějiném okamžiku. Ačkoliv finanční krize ještě neskončila, potíže Řecka také nejsou rozhodně u konce. Já bych rád slyšel, jak tedy ta obchodní politika vlastně souvisí s hospodářskou politikou obecně, protože ekonomika to není jenom převážení zboží z jedné země do druhé nebo používání, používání nějaké měny. Eh, hospodářství je tady především proto, aby oživilo fungování společnosti v jednotlivých zemích, ať už členských, anebo mimo Evropskou unii. Proto jsem byl tedy docela příjemně překvapen tím, že jste nepoužila heslo Globální Evropa. To bylo totiž jedno z hlavních hesel té původní obchodní strategie. Mě však povzbudilo to, že vy používáte termín multilaterální systém obchodních politik a dohod, což je asi lepší způsob, jak řešit Eh, nově vznikající problémy a výzvy, ať už vyplývají z šíření chudoby, boje proti klimatickým změnám a tak dále. A v souvislosti s tím mám otázku. Jestliže v minulosti ještě před Lisabonskou smlouvou se Evropa přihlásila k zodpovědnosti za obchodní politiku. Víte, že před Lisabonem měly členské státy eh, bilaterální dohody se svými obchodními partnery a ani to nepřispělo k odstranění chudoby, k naplnění cílů, které například nyní formulujeme jako eh, cíle z Doha. To tedy byl jeden systém a mě by zajímalo, jak ten multilaterální systém obchodních dohod může fungovat tak, aby byl přínosný pro občany. Vidíte nějakou šanci v tom, že členské státy Evropské unie podpoří váš přístup k obchodní politice Evropské unie? A také vám děkuji za pozvání, totiž že každý z nás včetně občanů hm, členských států, může přispět svým názorem na formulaci, k formulaci vašeho sdělení. Také ten Evropský den mezinárodního obchodu byl správným krokem ku předu. A za třetí, vy jste zmínila geografické výzvy. Mohla byste být konkrétnější? Například pokud jde o situaci ve východní Evropě a v sousedících zemích, nebo například eh, pokud je o situaci v zemích Střední Asie, nebo ve vztahu k Ruské federaci. Jinými slovy, jak lze spolupracovat s těmito zeměmi? Kde tedy obchod vlastně může přispět k tomu, aby došlo k urovnání sporů, řešení krizí? Vidíte tady možnost obchodní politiky jakožto součástí zahraniční politiky Evropské unie? Vážená paní komisařko, na začátku jste hovořila o diskusích, které jste vedla s různými politickými frakcemi. Paní Moska mluvila o komunikaci, ale zřejmě eh, to bylo vybíráno losováním, protože pokud jde o komunikaci o vzdělení, tak eh, nás nikdo nepřizval. Kolegové tady eh, mluvili o strategii, co se mě týče. Eh, já jsem velice, mám takovou kocovinu z toho, co je Evropa, protože zaznamenáváme velice temné období EU. Už v podstatě asi nejedná o Evropskou unii, ale spíše o Evropu národů. Myslím, že Evropská unie až do nynějška nikdy nestála na cynismu, na účetnictví, na ponižování. A teď poprvé některé země eh, po 60 letech eh, se snažili o určitou eh, desintegraci, rozklad části Evropské unie a Když se podíváme, co se dělo s Řeckem, eh, Řecko teď bude mít vlastně takovou regulovanou spolupráci, eh, dokonce experti ještě před zákonodárci budou mít větší slovo, budou určovat, zda zákonodárci mohou hovořit a jak. A eh, když se tedy spravuje evropský program založený na uh, Eh, úsporách, ekonomickém přiškrcení a ta obchodní politika potom je orientována čistě jenom na získávání nových odbytišť. A já více než eh, obvykle jsem eh, dnes hluboce šokován a otráven z toho, že bych měl nějak hájit Evropskou unii, která zase zapomněla na solidaritu, zapomněla na politiku vlastně eh, panují rozpory mezi věřiteli a dlužníky a ta obchodní agenda je především merkantilistická a já musím říci, že to není příliš uklidňující. Eh, v Evropě vítězí určité eh, proudy, které vlastně táhnou Evropu ke dnu. Děkuji. Děkuji. Paní Begin. La ringrazio, signora commissaria, di essere... Děkuji. Paní komisařko, za to, že jste se dnes odpoledne dostavila k výměně názorů. Je to pro nás významný den a mně se také líbí, že jste tedy odmítla mluvit o těch zkratkách, které jsou zmiňovány obvykle, jako například TTIP. Obchod eh, může ovlivnit život lidí a já nevěřím v protekcionismus. nebo v nějakou eh, vyhrocenou hospodářskou soutěž. Já věřím ve spolupráci a mám respekt vůči rozdílům Evropská unie vznikla eh, na spáleniště světové války, eh, je tedy jako pokus překonat určitou krizi. Ale zažili jsme tedy eh, pokusy obcházet pravidla, která by měla platit pro nás, pro všechny, A e, já myslím, že tedy bychom e, měli pokračovat směrem, který naznačujete, to znamená formou multilaterálních dohod na půdě VTO, prosazovat naplnění cílů z Doha, zdůraz na e, takové principy, jako je trvalý udržitelný rozvoj a podobně. A pokud jde tady o bilaterální dohody, tady je třeba se uvědomit, jaký dopad budou na naše trhy. Tady jsou příklady dohody právě TTIP, je třeba znovu zahájit jednání s Indií a řešit jako dvou italských, tedy vlastně evropských občanů, kteří jsou nyní v Indii ve vazbě. Je důležité tedy pracovat nejenom na tom, abychom měli e, přístup na víc trhů, ale také e, následně tedy zvýšit objem naší produkce. Naše partneři se často snaží využít toho, že mezi námi panují názorové rozdíly. My bychom jim ovšem neměli takhle situaci usnadňovat. Já si myslím, že všichni Evropané musí mít možnost spolehnout se na produkty, které používají nebo konzumují. Musí mít jistotu, že tyto byly vyprodukovány způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí v určité kvalitě. Pokud jde o cla, tady, tady už jsem o tom hovořila s místopředsedou Výsesem a víme, že tady tu panuje různá míra, nebo jsou tady různé tarify v různých částech světa, v různých přístavech a te, pokud by tady toto téma bylo otevřeno, může to být potenciálně velmi výhodné pro nás i pro naše partnery. A pokud jde o ustanovení typu CETA, ne vždycky to zafungovalo v obchodních dohodách a mě by zajímalo, jak hodláte postupovat v této věci. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, paní komisařko, já jsem nováčkem ve výboru a budu se snažit co nejlépe hájit francouzské zájmy. Vy jste, paní komisařko, hovořila o spotřebitelích jako by evropský občan bylo nějaké zboží, jehož jediným eh, účelem je vlastně podílet se na eh, smlouvě o volném obchodu to je skutečně ryze komerční pohled na věc. Já bych vám řekl, co si o tom myslí Evropané. Proběhly dva výzkumy veřejného mínění, jeden starší, jeden novější, a tyto výzkumy ukazují, že u nás, zvláště ve Francii, eh, Vlastně ty dohody o volném obchodu eh, jsou předmětem velkých obav ze strany spotřebitelů. První výzkum veřejného mínění ukazuje, že 70 francouzů je proti volnému obchodu a francouzi mají zájem o protekcionistickou politiku. Ten druhý výzkum veřejného mínění se netýká jenom francouzů, týká se také Italů, Španělů, Němců a tento výzkum proběhl letos, ten předchozí byl z roku 2011 a ukazuje se, že stále občané jsou proti těmto dohodám o volném obchodu a mají zájem o návrat norem, které existovaly dříve. Takže paní komisařko, jak odůvodňujete, že se neustále snažíte o dohody o volném obchodu, přestože e, evropští občané jsou zásadně proti tomu? Bohužel Evropská unie, což je oblast eh, s nejuvolnějším obchodním režimem, má nejslabší růst na světě a to už trvá hodně dlouho. To znamená, že ta strategie, kterou navrhujete, je vlastně neúspěšná. Takže paní komisařko, několik otázek. Průmysl zemědělství budou oběťmi položenými na tento oltář, nebo se rozhodneme pro cesty, které zajistí přežití našich evropských občanů. Potřebujeme nějaká pravidla a pokud je eh, nemáte, já bych dvoje, dvě pravidla navrhl. První týkající se vinařství. Evropská komise se zabývá eh, právě výsadby právě ve vinařství a vracíme se k tomu, protože zjišťujeme, že eh, vlastně eh, ztráta vinic by měla katastrofální důsledky pro celou Evropu. Druhá věc, mléčné kvóty, ty byly liberalizovány a je to totální neúspěch. Ve Francii už zaznamenáváme proti tomu demonstrace a začátek určité revoluce. A na závěr, pane předsedo, bych jenom řekl, že vy jste chtěli Evropu z 28. 28 je příliš. Teď uzavíráte dohody s Tureckem, Ukrajinou, Tuneskem, Tuniskem, Marokem, Černou horou, Moldavskem. Často tam jsou obsaženy stejné podmínky jako ty, co platí uvnitř EU. Kam až tedy chcete zajít, paní komisařko? Můžete mi zodpovědět, kde jsou dnes zájmy eh, evropských občanů eh, v rámci tohoto nezvládnutého rozšiřování? Děkuji. Vážení kolegové, pořád ještě osm lidí se hlásí o slovo. A proto tady vám mohu dát každému na vystoupení jenom minutu. Thank you, Mr. Děkuji. Paní komisařko, pokud jde o Čínu a její statut tržní ekonomiky, to je potenciálně soudek střelného prachu. A já doufám, že se to uvědomujete. Mám k tomu velmi konkrétní otázku. My jsme hrdí na to, že máme nízké tarify, jsme otevření vůči službám a také otvíráme naše e, veřejné soutěže organizované státní zprávou. Evropa je jedním z velkých světových trhů, ale když se podíváte na to, jak my si naopak vedeme na těch nových trzích, jako je Čína, Brazílie nebo Rusko, zdá se, že naši vývozci nebo dovozci mají problém proniknout na jejich trh, trhy. Z vašeho sdělení, z vašeho prohlášení jsem dospěl k závěru, že vy tedy prosazujete ještě větší liberalizaci obchodu ať už jde o obchod se zeměmi Mercosur, Indii nebo Čínou. Jinými slovy, nabízíte zase odměnu, ale kde je tedy ta potenciální disciplína? Například uzavřete trh Evropské unie vůči zemím, které nám neumožňují vstup na, tr- na své trhy. A samozřejmě tedy musíte všechno organizovat v rámci toho, co je možné na půdě VTO. Ale mě by zajímalo, jestli třeba máte nějakou představu časově, jak to bude probíhat a jestli jste ochotná uzavřít eh, náš trh vůči těmto zemím. Děkuji. Ještě jednou tady bych se chtěla připojit eh, k chvále kolegů, kteří a chválili vaši ochotu být transparentní a komunikovat. Omlouvám se za to, že jsem ztratila hlas. Je to důsledek jednání k dohodám TTIP. Mám dvě otázky. Za prvé, den eh, mezinárodního obchodu, to bylo velice zajímavé. Zástupce generálního ředitele VTO Karl Browner řekl v diskuzi, tedy v tom panelu, kterého jsem se účastnila naprosto jasně, že to, jak se množí eh, bilaterální dohody po celém světě, maří eh, možnost dosáhnout pokroku v oblasti multilaterálních dohod a maří i pokrok na půdě VTO. Jak se na to díváte vy a jak zajistit tedy oživení eh, multilateralismu? Za druhé, opravdu vítám to, že evropské hodnoty a trvalá udržitelnost je tedy jádrem vašich návrhů. Znamená to určitý přechod k novému modelu fungování a v minulosti jsme se snažili vyvíjet tlak nebo vést příkladem a e, znamená to, že teď tedy budeme přicházet s konkrétními politikami, které budou mít konkrétní dopad na život lidí po celém světě. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás dnes odpoledne. Jsem velice ráda, že se snažíte prosazovat tyto hodnoty, které snad přispějí k otevírání trhům. I přes některé komentáře eh, kolegů si myslím, že nemůžeme žít ve váku. Globalizace je reálná a musíme eh, se s tím vyrovnat a můžeme sehrávat vůdčí úlohu. Myslíme, že musíme najít cestu, jak zjednodušit obchodní prostředí a to právě na základě eh, liberálních pravidel. Doufám, že se budeme moci také zabývat výsledky. Já bych ráda znala nějaký harmonogram té další práce chtěla bych, aby skutečně ta jednání dospěla k nějakému závěru, aby od toho, že budeme říkat doufáme, doufáme, eh, přejdeme k tomu, že budeme říkat uděláme to tak a tak, že skutečně eh, to nastane. To by určitě eh, bylo užitečné a měli bychom tady být mnohem striktnější, měli bychom si více důvěřovat a více usilovat o uzavření dohod. Já jsem rád, že jste změla Austrálii a Nový Zéland. Doufám také, že se bude otevírat jednání s Mexikem a s Chile a doufám, že také máte dostatečné zdroje, abyste mohla naplnit tu strategii, o které jste se zmiňovala. A ještě bych chtěla slyšet trochu víc o celkové strategii ohledně růstu a pracovních míst, protože to samozřejmě se může realizovat, až když budou dohody uzavřené. A pak tady jsou ještě další problematiky eh, a to je například snižování chudoby. Chceme-li růst a pracovní místa a omezovat chudobu na celém světě, tak pak musíme se snažit o další dohody o volném obchodu. Děkuji. Možná také bychom mohli říkat, že můžeme. Pan Buchner. Vielen Dank, Frau Kommissar. <clears throat> Děkuji, paní komisařko, že jste sem přišla a že s námi diskutujete. Já bych se chtěl připojit tomu, co říkala předřečnice přede mnou. Vy jste říkala, že obchod může vést ke zvýšení produktivity, to je určitě správné, ale zvýšení produktivity neznamená nutně více pracovních míst, spíše naopak. To neurobální teorie předpokládá, nebo má určité předpoklady, například plno zaměstnanost, to určitě není splněno. A příklad, například by mohlo být i Mexiko, kde eh, v uplynulých letech přišlo, se ztratily 2 miliony pracovních míst. Co se udělal pro to, aby k tomu nedošlo tady? Potom jste se zmiňovala o tom, že v té nové obchodní politice chcete, eh, že ji chcete využít k šíření demokracie a lidských práv minulosti se to příliš nepovedlo. Mohl bych tady zmínit jeden z mnoha příkladů, například západní Saharu. Tady se nepodařilo díky obchodním vztahům dosáhnout čehokoliv. Takže tato speciální forma legorační spolupráce, jakou například eh, navrhujete v rámci TTIP, vede spíše ke ztrátě demokracie. Jak tedy s tím chcete naložit? Děkuji, pan Fizas. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já mám dvě problematiky. Byl jsem velice rád, když jsem slyšel, že bude zahájena diskuse s Tuniskem. Můžete říci něco více o této problematice? Tunisko je jedna z mála zemí eh, arabských nebo ve Středomoří, eh, v něž může vzniknout skutečná demokracie a myslím, že by bylo tedy dobré vytvořit určitý Marshallův plán pro Tunisko. Je to malá země a nemůžeme ji nechat upadnout do nějaké složité situace, Eh, tak jako se v ní nachází nyní. Takže měli bychom tady skutečně se hodně snažit podporovat Tunisko, které kromě toho může být příkladem pro další země. Druhá věc, o které bych se chtěl zmínit, také mi to udělalo radost, že jste hovořila o lidských právech že je chcete zapracovat do různých eh, obchodních dohod. A já se tedy ptám, jak můžeme konkurovat zemím, které nedodržují lidská práva, to je třeba Čína. Například eh, já mám zkušenosti, že v Africe často se říká, že my eh, máme určité požadavky, eh, organizaci výběrových řízení a podobně a jiné země jako Čína toto nedělají nebo mm, dělají vlastně určitý ekologický dumping, sociální dumping a pak je obtížné těmto podmínkám konkurovat, takže by mě zajímalo, jaká strategie, jakou strategii zvolíme z toho k Číně. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, za všechna ta vysvětlení. Já mám čtyři otázky. První otázka. Když jsme poslanci, tak máme příležitost pracovat v různých výborech a já jsem zodpovědná také za Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Samozřejmě obchod může být v oblasti rozvoje pozitivní, ale vytváří také potřeby přizpůsobení se, přípravy, regulace a kdybychom to neřekli, nebylo by to fér. A já se tedy ptám, zda jsme jakožto Evropané připraveni čelit všem typům obchodních dohod. Jsou naše průmyslové politiky připraveny, jsou naš, připraveny naše politiky vnitřního trhu, sociální politiky. Nemůžeme se dívat na rozvoj Evropy jenom z hlediska obchodu, je třeba investovat i do dalších pilířů rozvoje a bylo by možná užitečné někdy diskutovat i s komisaři, kteří se zabývají těmito dalšími politikami, abychom se zjistili, jak naše politiky a obchodní politiky jsou propojené, tak abychom skutečně posílili evropský rozvoj. Druhá otázka se týká eh, těch PMA, o kterých jste hovořila, vy jste se nezmiňovala o konzistenci politik. Jak tedy politika rozvoje a politika obchodu jde ruku v ruce? V rámci eh, APS například eh, hovoří o tom, že ty dohody byly dojednány jinak a že dnes spíše narušují rozvojové politiky tak jak je podporuje komise. Takže jak to je ve skutečnosti třetí bod. Hodně se hovořilo o obchodní politice v rámci řešení sporů. Jediné téma v této věci to je eh, dohoda o přidružení s Izraelem. Vy jste ve svém textu se o tomto nezmiňovala. Já si myslím, že obchod by nám měl pomáhat ve vzájemném rozvoji, ale také by to měl být nástroj, který umožní zajistit mírový proces, tak ta dohoda o přidružení s Izraelem znamená i zlepšení mírového procesu. A čtvrtá otázka, to jsou evropské hodnoty, eh, které se snažíte a chcete hájit. Jakožto Evropané máme na evropském území přijímat veškerou výrobu, která je nevhodná pro spotřebu a eh, tady eh, nemyslím ani tolik ochranu zdraví Evropanů, ale i ochranu zdraví ostatních. Jak je tedy váš postoj k zpět, povinné zpětné dohledatelnosti, která by eh, zajistila, že nebudou vznikat různé spory? Děkuji, pan Winkler. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, děkuji za informace, děkuji za intenzivní dialog, který vedete s naším výborem. Samozřejmě eh, mám jenom jednu minutu, takže to nemohu dostatečně zdůraznit, ale děkuji za vstřícnost. Ten nový eh, svět se týká také dialogu. Musíme vést dialog s partnery, ale také uvnitř Evropské unie se zúčastněnými stranami. Myslím si, že máte pravdu, že ta nová obchodní strategie by měla připravit nástroj na podporu našich hodnot, takový nástroj, který bude transparentně otevřený. Možná to bude trochu znít triviálně na tomto výboru, ale také bychom se měli v té strategii zaměřit na samotný obchod a měli bychom také hájit zájmy evropského hospodářství, evropského průmyslu a e, také zájmy malých a středních podniků. Vy jste hovořila o zjednodušení bilaterálních dohod, to podporuji. Nejedná se jenom o dohody o volném obchodu, ale také o bilaterální investiční smlouvy a myslím, že bychom také se měli zamyslet nad tím, co bude s bilaterálními investičními smlouvami mezi státy, které vlastně dnes mají státy jak ve východní, tak v západní Evropě. A potom poslední věc, tento výbor eh, čeká na rozhodnutí o Tajvanu. Možná od dialogu bychom už mohli přejít k vyjednáváním s Tajvanem. Děkuji. Děkuji, pane před, předsedo, děkuji paní komisařko za vaše vystoupení a za účast na všech jednáních tohoto výboru. Myslím si, že v budoucnu evropská obchodní politika bude záviset na tom, jestli všechny evropské instituce budou schopny občanům vysvětlit, že to, co děláme, skutečně zlepší jejich životní úroveň. A to jak uvnitř našich hranic, tak i za našimi hranicemi podle typu smluv. A myslím si, že ta nová strategie by měla jasně vymezit, jakou e, politiku chceme realizovat a jak ji chceme realizovat. Chtěla bych v této souvislosti zdůraznit transparentnost. Eh, a také bych byla ráda, aby vznikaly eh, hodnocení dopadu ex ante a ex post, abychom znali skutečné dopady obchodních politik a abychom věděli, zda opravdu došlo ke zlepšení eh, té životní úrovně. A samozřejmě to také musí, tato politika se vést s zapojením těch, kteří z té politiky mají mít prospěch. Vy už jste hovořila také o T-typu. Myslím, že v rámci tohoto procesu jsme se hodně poučili z chyb a víme teď, jak se vylepšit tu práci. Ehm, myslím si, že je třeba, aby obchodní politika, vy jste to řekla, to je pravda a já souhlasím, byla nástrojem, nástrojem růstu eh, a kvalitních pracovních míst ale také je třeba zajistit její koordinaci s dalšími politikami, aby to skutečně podporovalo růst. Musí se to koordinovat s politikou technologickou, s politikou hospodářskou, protože samozřejmě pokud naše firmy nebudou schopny e, konkurence, tak pak jim ta obchodní politika nějak nepomůže. A také je třeba mít takovou politiku, která posílí pracovní normy, e, ekologické normy, otázku lidských práv a proto je velice důležité také provádět monitorování a hodnocení. A v této souvislosti by mě zajímalo, jak chcete tedy koordinovat s dalšími politikami a jak e, budeme také zohledňovat udržitelnost. Paní Keller. Děkuji. Nevím, jaké evropské hodnoty budeme naší obchodní eh, politikou eh, přenášet za hranice po takovémto víkendu. Nicméně mám velice konstruktivní otázku, která se týká eh, multilaterálního aspektu. Vy jste říkala, že to je důležité. Jaké konkrétní kroky tedy přejmete, abyste oživila tento multilaterální aspekt a a možná, myslím si, že plury laterální a multilaterální není to tež, ale mám obavu, že tím vším také e, vlastně přicházíme o určitý e, aspekt té spolupráce, takže co uděláte konkrétně pro to, aby bylo vidět, že EU skutečně podporuje multilateralismus? Děkuji a jako poslední pan Mato. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařko. Velice stručně Eh, nejodlehlejší regiony ve Španělsku, ve Francii, v Portugalsku, eh, tak jak jsou vymezeny ve smlouvě. My jsme opakovaně žádali komisi, aby se provedla eh, hodnocení dopadu o vlivu bilaterálních smluv právě na tyto nejodlehlejší regiony. A zatím eh, jsme žádné nedostali. Jaká tedy bude budoucnost? Proběhnou tyto studie a eh, pokud ty studie ukážou, že ty dohody mají negativní vliv, tak by mě zajímalo, zda komise navrhne nějaká opatření eh, na řešení této situace. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní paní komisařka může odpovídat na otázky. Děkuji mnohokrát. Já jsem dnes tady proto, abych se seznámila s vašimi názory. Nemohu vám tedy poskytnout na všechno odpověď, ale cílem sdělení je ukázat, jak obchod může zlepšit životy lidí v Evropě, ale i mimo Evropu, jak může zlepšit naše hospodářství, eh, zaměstnanost, eh, investice, ale jak také může fungovat jako nástroj na podporu hodnot a politik a abychom postup, chceme postupovat konzistentněji a strategičtěji. Chceme vlastně fungovat v určitých skupinkách, klastrech, abychom zajistili, že obchod, rozvoj, zahraniční politika, hospodářská politika budou mnohem konzistentnější abychom pokud možno zabránili eh, nějakým nedostatkům nebo eh, tomu, že by tam něco eh, chybělo. Samozřejmě obchod nemůže zaručit mír na Blízkém východě nebo zajistit, že lidská práva budou všude dodržována, ale může k tomu přispět, může se hrát svou úlohu a my se snažíme posílit právě tuto úlohu. Pokud jde o ten multilaterální aspekt, pan Kaspary a další o tom hovořili, plně souhlasím, že multilateralismus je velice důležitý. Co proto děláme, paní Keller? Eh, eh, my se snažíme v tom krátkodobém časovém horizontu veškerou, Evrop, veškerou podporu Evropy soustředit na ukončení jednacího kola z Dauha s, velice spolupracujeme se sekretariátem, který za to zodpovídá a snažíme se o to, aby skutečně vznikla agenda, kterou budeme moci odsouhlasit. Taková agenda se bude muset zaměřovat více na zjednodušování, na trochu jiné ambice, než jak eh, se lhali před 15 lety a je to skutečně poslední příležitost. Pokud se nám to nepodaří v Nairobi, tak myslím, že to kolo z Dauha je mrtvé a to by bylo určitě škoda. Musíme skutečně dělat maximum, abychom tomu zabránili. A co dál? Snažíme se i ty plurilaterální smlouvy zapracovat do VTO, například e, dohoda e, Greenbox, e, snažíme se tady o to tyto dohody zapracovat. Pracujeme na tom s panem Dezevedo a s dalšími spojenci, tak abychom také definovali uspořádání po Dauha, to znamená, co můžeme použít VVTO, protože zatím to tedy nefungovalo, proto v celém světě jsou ty bilaterální smlouvy. VTO nebyla eh, schopna zajistit takové výsledky, jaké jsme si představovali. Pokud jde o TTIP, eh, o tom mluvil také pan Kaspary, ano, samozřejmě američané velice bedlivě sledují vývoj v Evropském parlamentu, sledovali hlasování, určitě si prostudovali eh, vaše usnesení se všemi čárkami, odstavci. Dnes začíná další jednací kolo, pravděpodobně se o tom budeme zmiňovat, ale především, až se setkám s velislancem Fraumanem po letní přestávce, tak určitě eh, se to znovu dostane na stůl. Pokud jde o CETA, končíme pomalu eh, právní kontrolu, přecházíme k překladu eh, v létě a ten návrh by se mohl dostat na stůl Rady a parlamentu na počátku příštího roku. Pak jste zmínili země jako Čína, tam se snažíme o investiční dohodu, zaznamenáváme pokrok, ale ještě potřebujeme na tom hodně pracovat. Dále Větnam, tam velice, už se blížíme k ukončení jednání s Větnamem, nemohu poskytnout konkrétní datum, ale blížíme se k tomu. Dále Japonsko, také zaznamenáváme pokrok, proběhl summit s Japonskem v Tokiu před měsícem a Dohodli jsme se s různými ministerstvy a s premiérem, že se budeme snažit to urychlit a koordinovat, abychom zaznamenali další pokrok do konce roku. Dále Tajvan. To je záležitost, kterou se budeme zabývat eh, ve sdělení. Vím, že parlament má na to vyhraněný názor, alespoň některý, eh, někteří z vás eh, zda tedy se nám podaří posílit ty vztahy s Tajvanem dále. Celá ta celní pravidla spadají do pravomoce EU, ale provádění se provádí v členských státech. My spolupracujeme s členskými státy na nejlepších postupech. Je to velice důležité, protože oni potom provádějí tu obchodní politiku a my se chceme e, pokusit o to, aby to bylo konzistentnější, to provádění. Posilování celní spolupráce by samozřejmě mělo i usnadňovat obchod a tady třeba ta eh, dohoda usnadňování obchodu je dobrým příkladem, jak postupovat na multilaterální úrovni. Paní Moska zdůrazňovala otázku dostupnosti a transparentnosti. Cílem samozřejmě je, aby tato strategie byla širší, než aby to, že by to bylo eh, jenom eh, to, co by se stavili Eh, nebo pochopili jenom ti nejoddanější eh, znalci obchodu. Chceme, aby to byly tedy srozumitelnější a čitelnější, když to asi nebude žádný bestseller. Ale eh, opravdu se snažíme zajistit maximální transparentnost, vysvětlit úlohu obchodu v hospodářství, v globalizaci a ukázat, jak to prospívá spotřebitelům. Pokud jde o ta zelená zboží, to je Green Goods, to je věc, která k tomu může přispět a my doufáme, že alespoň první dohodu o seznamu eh, připravíme na prosinec. Bylo by to i podkladem pro pařížský postup, prostě určitý počet nebo určité položky zboží, které by byly osvobozeny od cel, také by to byly služby eh, a to by nám eh, asi pomohlo na podporu řešení klimatických změn. Pan Campbell hovořil o Indii. Jak už říkal pan předseda, sešli jsme se s příslušným ministrem v Paříži před měsícem. Dohodli jsme se, že se naši hlavní vyjednavači setkají v srpnu a řeknou si, jak se pokročilo, aby se ukázalo, zda je nějaká cesta, jak postoupit dál. Víme, že jsou určité problémy doufám, že aspoň povedeme konstruktivní jednání a uvidíme, eh, jak se to vyvine. Já určitě vás o tom budu informovat, vás jako zpravodaje, ale i výbor, jak ta jednání dopadla. Pokud jde o Austrálii a Nový Zéland, já jsem měla hodně kontaktů se zástupci těchto zemí. Diskutovali jsme o současné situaci. Samozřejmě má politický smysl, abychom prohloubili své vztahy ale než se nějak dohodneme, tak musíme zajistit, že ambice na obou stranách jsou stejné. Tento proces probíhá a já doufám, že budeme moci předložit návrh třeba v říjnu. Paní Šáke, jak můžeme um, šířit naše hodnoty? O tom by mohl být celý seminář, ale smysl našeho sdělení je hlavně uh, uvažovat strategicky. Hmm jak říkal pan Kempel a paní McClarkin, tak eh, obchod je velmi důležitý ekonomický nástroj. To, sam, to je samozřejmě, ale my se musíme také zamyslet nad tím, jak spolupracovat eh, v zahraniční politice a v rozvojové politice, abychom byli co nejkonzistentnější, abychom ten rozvoj eh, nasměřovali směrem, který je souladu s našimi hodnotami. A také potřebujeme lepší vedení. Tento parlament zvýšil profil obchodní politiky, vy jste také navýšili počet pracovníků tady na výboře, ale jinak ve členských státech eh, eh, je to relativně málo lidí, kteří se obchodní politikou zabývají. Takže i členské státy by to měly sledovat, protože to skutečně se dostalo více do eh, povědomí, takže bychom to měli mnohem více sledovat. Ukrajina my jsme teď eh, skončili technická jednání zástupce Ukrajiny a Ruska o některých těch otázkách, které byly označeny za problematické. CTA. Teď budeme analyzovat ty výsledky, napíšeme zprávu a potom budeme mít politické zasedání s příslušnými ministry na začátku září. Ale ještě nemáme datum konkrétní potvrzené. Pan Scholz se ptal, jestli to členové také akceptují. My jsme měli už dvě zasedání eh, rady. Já jsem navštívila řadu členských států, tedy mých spolupracovníků také konsultovala velmi obsáhle. A doufám, že se to provítne do toho závěrečného sdělení. Je evidentní, že nemůžeme tady teď pokrýt všechny státy světa, věci se také mění. A i na to se musíme, k tomu se musíme přizpůsobovat. A myslím si, že naše priority jsou dobře nastavené, je to také otázka zdrojů, což ale neznamená, že někdo nemůže přijmout iniciativu s jiným státem. Pane Žado, já jsem eh, se vyslechla vaše vystoupení a řada z těch věcí, které jste říkal, eh, souvisely spíše s Řeckem což myslím, že nespadá do eh, naší diskuse. ale pokud jsem mě poslouchal dobře, tak jsem skutečně jmenovala naše hodnoty, jako je demokracie a důležitost být konsistentní eh, v naší obchodní politice a to také proto, abychom zlepšili životní podmínky eh, třetího světa. Myslím si, že společně bychom to mohli dosáhnout a já jsem o tom hovořil s vašimi kolegy mnohokrát a vaši kolegové do toho také přispěli svými myšlenkami a ty, které se projeví v tom sdělení. Paní Pekin, myslím, že jsem odpověděla na některé z těch otázek o multilateralismu už před okamžikem, tím, jak eh, zlepšit fungování VTO a tím, že se musíme zamyslet i nad tím obdobím po Bali a po Dauha. Teď ale musíme se zaměřit na zasedání v Nairobi. Standardy a pravidla o eh, původu jsou přesně ty otázky, které se musíme snažit řešit v rámci VTO. A znovu můžeme tedy eh, tyto otázky zařadit eh, na, ty, na to jednání. Pane Fernáne, myslím, že se na věci díváme úplně jinak. Já si myslím, že otevřený trh a obchodní politika jsou eh, dobrá věcí, která prospěla Evropě, jakože ostatním zemím, ale samozřejmě potřeba to správným způsobem řídit. Otázka mm, zemědělství a mléčních a produktů a vína, to jsou eh, oblasti, ve kterých jsme velmi konkurenceschopní a ve kterých jsme měli obrovský prospěch eh, z otevřené obchodní politiky. Vím, že se o tom teď diskutuje v rámci TTIP, ale také vztahu s Japonskem. Vy jste odkazoval na dva průzkumy veřejného mínění ve Francii, ale jsou tady i jiné, které říkají, že obchodní politika má velkou podporu eh, v řadě zemí. Je to politika, ke které jsme získali mandát 28 členských států. Pravidelně konsultujeme s nimi a já si tedy myslím, že otevřený trh je dobrý pro Evropu, pro občany a pro spotřebitele pane Valenco k Číně. Toto je velmi komplikovaná e, věc, my se na to díváme interně v komisi, jestli odebereme Čínu z toho seznamu, to nebude rozhodnutí čistě komise. My musíme předložit návrh, který e, tedy předložit do musíme parlamentu a radě, ale musíme e, se nad tím ještě interně zamyslet a já vím, že i vy o tom tady budete v parlamentu diskutovat. Paní Kitchen Darling na některé z těch aspektů VTO jsem už odpověděla a právě tak eh, pracujeme, snažíme se více koordinovat. Jde jak eh, zajistit, abychom byli konsistentní. A já spolupracuji s komisařem Mimičou, který eh, Eh, se tím také zabývá, ale samozřejmě to rozhodnutí ještě bude chvíli trvat. Někteří jste mluvili o Tunisku a při tento týdnu také komisaři budou rozhodovat o tom, jak podpořit Tunisko v oblasti obchodu, zahraniční politiky, hospodářství, eh, studentské výměny. Všechno to jsou věci, které musíme eh, zkusit. Neříkám, že to všechno bude dobře fungovat, ale minimálně se o to musíme pokusit. Otevřené trhy, myslím, že na to už jsem zareagovala paní McClarkin. A nemůžu vám dnes uvést žádné konkrétní lhuty, ale usilujeme o to. V tom sdělení také nenajdete žádné datum. Eh, je možné to zkombinovat, ale myslím, že musíme postarat, abychom Eh, dosáhli dohody u Japonska a dalších zemí, eh, abychom dosáhli dohody, která bude akceptovatelná, rozhodně to nechceme dále protahovat, eh, než bude nezbytné. Co se týče výsledků a dos, průkaznosti prospěchu těch dohod, to je samozřejmě důležité, proto jsem zdůrazňovala ten aspekt praktického provádění těch dohod a vy jako kontrolní orgán byste měli dohlednout na to, aby ty dohody se dodržovaly, aby z toho měly prospěchy menší podniky. A pak samozřejmě máme i další nástroje, pravidla VTO, A myslím, že to je víceméně všechno, pane předsedo. Na ty jsem reagovala na to Tunisko. Tajvan, eh, to už jsem řekla paní Keller, co konkrétně děláme na podporu multilateralismu, eh, to už jsem řekla. Myslím, pane předsedo, že jsem zareagoval na všechno. Děkuji za eh, vaše otázky a připomínky a pokud ještě můžu, tak bych vám a ostatním chtěla popřát hezké léto. Myslím, že všichni se zasloužíme trochu odpočinku těch následujících týdnech. Děkuji vám. And I thank everybody, and uh, I guess you also can uh, uh, need some some uh, summer breaks. And uh, ano, všichni asi potřebujeme letní pauzu, takže si to nejvíc užijte a těším se na to, že se znovu uvidíme po prázdninách. California tomorrow, Indiana. Ah, okay. The yeah. five year yeah. uh, follow up. Problem. Yeah. Okay. So we'll send you. Okay. Perfect. Thanks a lot. Thanks a lot. Good. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 5. A teď se dostáváme k bodu číslo 5. Přistoupení Ekvádoru v okolní dohodě uzavřené mezi EU, jejími členskými státy a Kolumbií a Peru. To skončilo v červenci 2014. A teď jde, prosím, o klid, říká pan předseda. A teď jde o dokončení toho přistoupení. Tím se tedy teď zabýváme a náš stálý zpravodaj k tomu má návrh usnesení a já mu tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Jaká je naše výchozí situace? Evropská unie má mutatární eh, obchodní dohoda eh, Kolumbii a usnesení Evropského parlamentu k této dohodě Eh, nebylo eh, úplně zajištěné, protože to vycházelo předpokladu, že budou podniknuty konkrétní kroky, aby situace v oblasti lidských práv, sociální situace obecně a ochrana životního prostředí v regionu se zlepší. Přistoupení Ekvádoru k této dohodě mění, nemění tento důležitý cíl, právě naopak. Přestoupení je důležitý okamžik, kde potřeba přeskoumat, jestli ty cíle té dohody jsou skutečně prováděné, to odpovídá našem očekávání, a to jak eh, v ekonomickém, tak i společenském eh, ohledu. Všechny ty eh, cíle nejsou dostatečně plněny, neodpovídá to našim očekáváním, aby bylo dobře, aby tyto cíle byly stíněny celou společnosti a proto bych chtěl výslovně upozornit na dopis eh, ministra pro obchod, eh, který eh, byste všichni měli mít k dispozici. A pokud vím, tak mm, myslím, že provádění těchto dohod je také, také vedlo k velké konkurenci pro korejský obchod, takže tady je velký tlak na to, aby se ty podmínky zrovnoprávnily. Nechceme to dále eh, protahovat, eh, celé toto řízení, ale tímto usnesení bychom měli splnit eh, naše základní roli jako Evropského parlamentu a měli bychom také Evropské komisi a členským státům ukázat, kde jsou ještě nedostatky a kde je možné zefektivnit tyto dohody tak, aby to prospělo obyvatelům obou regionů. A proto usnesení požaduje po komisi, aby co nejdříve předložila obsáhlou analýzu provádění a účinků této dohody. A ekvádorská vláda je vyzývána k tomu, aby také vyhodnotila zkušenosti Kolumbia Peru, aby se společně s námi zamyslela nad tím, jak, ta, jak to odpovídá jim, rámcovým podmínkám a jak chce využít přesně ustanovení této dohody toho důvodu také usnesení eh, upozorňuje na standardy Mezinárodní organizace práce, protože i ty jsou obsaženy v této dohodě, takže by také mohlo dojít k rozšíření exportu zemědělství vzájemně mezi těmito státy, jakož ve vztahu ke Spojeným státům, a také mohlo dojít k rozšíření aktivit mezinárodních eh, těžařských koncernů, což by mohlo mít negativní dopady na obyvatele v venkovských oblastech, zejména pro zemědělce a některé eh, etnické menšiny a také pro životní prostředí. Usnesení teď doporučuje, aby se eh, Ekvádor proaktivně zabýval těmi, těmi dopady, aby byl rád, kdyby Ekvádor vzhledem k těm pozitivním výsledkům uplynulých osmi let zamyslel nad katalogem eh, opatření a potom konzultoval s Evropskou unii, které z nich chce provádět. A doufáme také, že by to mohlo vést k širší debatě v těchto státech. My víme, že ne všichni kteří v obchodní politice vítají eh, podobná opatření v oblasti eh, sociální v oblasti ochrany životního prostředí. A proto chceme eh, upevnit ty dosažené úspěchy a proto vysloveně vítáme iniciativu Ekvádoru v rámci OSN s tím, že bychom také měli přispět k vytváření přehlednějších pravidel pro nadnárodní těžařské koncerny podíváme na eh, nadšení v tom eh, předchozím eh, volebním období, tak to panovali v oblasti ty typ. a nyní bychom měli se ještě jednou zamyslet nad oběma stránkami, tedy jak tyto výhledy mohou reálně prováděny v ekonomickém, hospodářském, eh, pardon, ve společenském hospodářském životě a s výhledem také na summit OSN o eh, rozvojových cílech si myslím, že by to eh, mohlo mít i velmi konkrétní časový horizont. A paní komisařka také by se mě upozornila na tyto aspekty ve diskuzi o budoucí obchodní politice. myslíme si, že eh, bychom měli zohledňovat eh, situaci eh, místních obyvatel usnesení a také uvádíme možnost poskytnout více. Chtěl bych ještě poděkovat ministrovi obchodu Ekvádoru za jeho korespondenci a také Evropské komisi za vedení rozhovoru ke zjištění současné situace k identifikaci problémů, které by mohly vzniknout tímto přistoupením. Vlastně tak chci poděkovat i zástupcům občanské společnosti a podniku, ale i všem ostatním synům zpravodajům. na kolegovi Vyzazovi, který měl na starosti eh, dohodu s eh, Peru a Kolumbií. Těším se na výměnu názoru a uvidíme, jak to dopadne. Děkuji vám, pan Vizas. Eh, eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak už říkal Helmut Scholz, v červenci loňského roku byly zavřeny eh, jednání s Ekvádorem úspěšně. Přitom Ekvádor v roce 2009 tato jednání přerušil, takže jsme rádi, že se Ekvádor připojil nakonec k této smlouvě. Myslím si, že to je dobrá zpráva pro obě strany. Dnes tady diskutujeme o návrhu usnesení Evropského parlamentu o přidružení Ekvádoru k obchodní dohodě. A my vlastně eh, tím bychom měli zakončit eh, tento proces přidružení Ekvádoru. Já chci poděkovat panu Šolcovi za jeho práci na návrhu usnesení, ale dovolte ještě pár komentářů k tomu usnesení. Za prvé myslím, že bychom neměli zapomínat, že toto usnesení se týká přidružení Ekvádoru k obchodní dohodě uzavřené mezi EU a Kolumbií a Peru. Nejedná se tedy o nějakou analýzu toho, jak funguje ta současná dohoda s Kolumbií a Peru. Na to je monitorovací skupina příslušná. V tom usnesení je řada bodů, myslím 11 až 22 zhruba, kde se vlastně provádí analýza situace v Ekvádoru z hlediska politického nebo ekologického. A podle mého názoru to není přímo předmětem tohoto usnesení. Samozřejmě podle toho, jak my se na to díváme, by to usnesení vlastně nemělo takto analyzovat dohodu. Potom bychom se také měli soustředit na ekonomický obsah dohody ta má určité tedy ekonomické aspekty a můžeme tedy zdůraznit přínosy této dohody jak pro Ekvádor, tak pro EU. Možná otázka pro pana Šolce. Není mi úplně jasné, zda navrhuje nějakou e, cestovní mapu pro Ekvádor a byl bych rád, kdyby mi toto vyjasnil. Chtěl bych ještě zdůraznit, že e, tady je řada věcí, na nichž se shodneme a po drobných úpravách ten text pro eh, nás bude přijatelný pro naši frakci, eh, především pokud se jde o otázku banánů. Jak víte, Ekvádor je jedním z hlavních producentů banánů a jeho vývozní možnosti by mohly ohrozit naše evropské výrobky a Helmute, souhlasím s tebou, že je třeba respektovat eh, dovozní kvóty, tak jak jsou v dohodě obsaženy a také je třeba, aby nás komise přesně informovala o vývoji dovozu banánů a to s dostatečným předstihem. Dále bych chtěla říci, že podporujeme bod 28, pokud se tedy zavážeš, že skutečně budeš číst všechny tyto zápisy eh, z jednání a pak nám z toho budeš dělat souhrn, protože jinak by toho bylo opravdu hodně. Ale určitě eh, chci říci, že tedy naše frakce eh, plně podpoří přistoupení Ekvádoru k této obchodní dohodě. Děkuji. Děkuji za sociální eh, demokraty jsem byl stínovým zpravodajem a mohu tedy podpořit eh, z politického ekonomického hlediska přistoupení k této eh, dohodě a proto také mohu podpořit tento návrh usnesení. Helmut Scholz v něm správně definoval tedy ty základní předpoklady pro přistoupení a je důležité, abychom postupovali podobně jako v případě Kolumbie a Peru. Také otázka eh, implementace a zavedení do praxe je tedy je evidentní, že eh, nebude jednoduché tedy provést implementaci a také získat informace o tom, jak probíhá, takže tady bychom se možná měli ještě víc snažit. Pokud jde o to, že v unesnesení bychom měli více upozorňovat na potenciál dalšího hospodářského růstu v Ekvádoru a následně tedy na možnost účinněji bodovat, bojovat s chudobou a posílit úlohu sociálního sektoru, eh, protože já myslím, že tato dohoda eh, tedy může znamenat velký přínos a uvolnit eh, investice až ve výši 40 milionů amerických dolarů do eh, sociálního sektoru. Pokud jde o problematiku prosazování úmluvy MOP číslo 87 a 98, tedy vlastně posílení pracovního práva, to je pro nás naprosto zásadní. Já cítím potřebu to znovu zdůraznit. A také problematika toho, že by tedy nebyla ratifikována úmluva MOP 129, čili možnost, aby inspektoři práce prováděli inspekci přímo na pracovišti, tady je třeba říci, že také zkušenosti z Kolumbie a z Peru ukázaly, že tahle možnost je důležitá. Ale tady v těch dohodách, které z Peru a z Kolumbií máme konkrétně uvedeno, kolik inspektorů bude provádět inspekce, jak často, Prostě i tyhle detaily jsou velmi důležité a já myslím, že i tady v případě této dohody bychom měli být velmi konkrétní v této věci. V odstavci 5 se hovoří o sociální zodpovědnosti podniků a k tomu je tedy věnován i jeden pozměňovací návrh, pak je to tedy eh, v souvislosti tedy s tím principem eh, spravedlivého obchodu. Jinými slovy, abychom zajistili, že tedy ty zemědělské produkty, které dorazí až na náš trh, byly vyprodukovány eh, způsobem, který je v pořádku. A konečně Musíme prosazovat větší provázanost eh, zemí, které eh, žijí v regionu kolem Ant a jejich spolupráce se zeměmi Evropské unie. A tady tento vztah je eh, Evropské unie a Latinské Ameriky je třeba posilovat. A to je zase třeba v, té, v tom usnesení jasně říci. To je moje stručná připomínka a předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Skupina RKR se vždy dívala pozitivně na dohody o volném obchodu, a to včetně této. My jsme ji podpořili, podpořili jsme tak prodloužení platnosti nařízení GSP, které by tady vlastně pokrylo tu časovou mezeru zhrubého roku do doby, než eh, tato dohoda o volném obchodu plně vstoupí v platnost. My jsme přesvědčeni, že tohle by bylo užitečné nejenom pro evropskou stranu, že by to oživilo obchod, ale také by to bylo užitečné pro Ekvádor, který by eh, tím pádem měl k dispozici diversifikovaný a přitom spolehlivý příjem, který by umožnil například investovat do boje s chudobou. Jinými slovy, tedy bylo by to přínosné pro obě strany a mohl by to být, tedy mohla by to být důležitá hnací síla dalšího rozvoje, zvláště v Ekvádoru. Na druhé straně se chci vrátit k tomu, co už tady zdůraznil pan Fisas. Tady jde o přistoupení země k již existující dohodě, tedy k dohodě s Kolumbií a Peru. A tím by vlastně také byla ucelená naše spolupráce s celou jednou oblastí, světa a proto bychom neměli přicházet s nějakými eh, speciálními požadavky v tomto případě. V průběhu není tedy vhodné, abychom ve chvíli, když běží proces ratifikace, přicházeli eh, s nějakými novými a závaznými eh, ustanoveními o trvale udržitelném rozvoji, o tom, že Ekvador by měl Eh, dodržovat eh, některé eh, akty environmentální legislativy, protože vlastně takové, takhle nastavené podmínky by mohly být považovány jakožto za, za tedy vměšování do vnitřních záležitostí této země. Myslím si, že vše tedy by mělo být organizováno s ohledem na politické tradice a kulturu našich eh, obchodních partnerů. Neměli bychom je k ničemu nutit. Obecně podporujeme tuto myšlenku, proto můžeme také podpořit usnesení a to v takové formě, která umožní eh, vlastně mm, tímto schválit vše, co již bylo dojednáno. Děkuji a já se těším na poslední kolo rozhovoru s ostatními stínovými zpravodaji. Jsem přesvědčen, že najdeme nějaký přijatelný kompromis. Děkuji. Za liberále by to měl být pan Tremosa, který to ale není. Děkuji, já budu stručná. My jsme fanoušky tady té dohody s Kolumbií a Peru, takže nemáme nic proti tomu, aby se k ní připojila další země. Jsme připraveni konstruktivně pracovat na textu usnesení a také tedy eh, to poučení, které můžeme načerpat ve zprávě o tom, jak tedy eh, proběhla implementace této dohodu, dohody v Peru a Kolumbie by pro nás mohla být inspirací. Děkujeme také panu zpravodaji za vypracování návrhu textu, předložíme některé pozměňovací návrhy a doufáme, že se nám podaří dohodnout se i tady s ostatními kolegy. Děkuji. Já se chci vrátit k problematice trvale udržitelného rozvoje a roadmap. Tady je problém s konzistentností v našem vztahu k třetím zemím. A tedy k celému tomu společenství anských zemí je důležité z tohoto pohledu, abychom se chovali férově k země, která se chystá přistoupit této dohodě. V budoucnosti by totiž dalším kandidátem mohla být Bolívie. Nejnovější zprávy MOP Eh, upozorní na závažné případy porušení eh, fungo- legislativy, tedy kolem fungování trhu práce v Ekvádoru, eh, zvláště pokud jde o pracovníky veřejného sektoru a jejich právo na stávku a podobně. A to jsou tedy témata, která jsou dost závažná na to, aby si zasloužila zmínku. Také jsme slyšeli o tom, že existují problémy s tím, jak funguje v praxi implementace kapitoly o trvalém udržitelném rozvoji v Kolumbii a Peru. A myslím, že by tedy bylo mimořádně vhodné ve chvíli, kdy se nějaká země připojuje k dohodě o volném obchodu, aby se vlastně eh, jaksi nepřidávala k systému, který nefunguje dobře a proto bychom se měli snažit odstranit zjištěné chyby konečná připomínka. Jakožto členka Eurolat bych byla ráda, kdybychom se více soustředili na naše vztahy se zeměmi Latinské Ameriky. Bylo by dobré, kdyby tedy i země Latinské Ameriky se těšily pozornosti tohoto výboru, takže já se těším na další diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat zpravodaji za přípravu usnesení a chtěla bych říct, že jsme spokojeni s tím, že konečně tedy vznikne usnesení a Ekvádor se bude moci přidružit k té dohodě s Peru a Kolumbií a bylo by určitě dobré, aby časem se tam připojila i Bolívie. Jedná se tedy o dohodě, neměli bychom tedy vyžadovat eh, od této země víc, než co jsme vyžadovali od těch druhých zemí. Je také třeba postupovat v koordinaci s anskými zeměmi. Ta problematika udržitelného rozvoje klimatu je samozřejmě důležitá, ale to se týká všech, nejenom Ekvádoru. Já zodpovídám nebo spolu zodpovídám za otázky genderové a tady zase Eh, přestože eh, už rok tady eh, pracuji, zase se v textu neobjevuje vůbec žádná genderová perspektiva a proto já předkládám pozměňovací návrh v tomto smyslu. Děkuji. A konečně pan Brole. Děkuji, pane předsedo. Rozhodně je důležité postupovat co nejrychleji při podpisu této dohody a chceme poděkovat panu Šolcovi za velmi dobře odvedenou práci. A chceme připomenout, že tedy konečná verze dohody by měla mít, byla obsahovat zmínku i o pracovním právu, ochraně lidských práv a trvalé udržitelném rozvoji. Také bychom rádi zdůraznili, že naše požadavky by měly být kladeny postupně a měli bychom si sami tedy nejprve stanovit priority, eh, jejichž pořadí by odráželo skutečnou socioekonomickou situaci této země. Na to upozorňoval ve svém dopise i příslušný ekvadorský ministr, eh, vzhledem k tomu, že záměrem eh, této dohody je samozřejmě usnadit obchod, ale především přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji v Ekvádoru. A navíc tedy principy, kterým my věříme, které, které tu vlastně reprezentujeme, a to i na půdě Evropského parlamentu, by také mohly přispět k řešení eh, problémů, se kterými se tato země potýká ekvádorský ministr upozornil na problematiku rozsáhlého kácení v dešném pralese. Tady se vlastně eh, tady chováme tak trochu jako neokolonialisté a je třeba přehodnotit náš postup i v této věci, uvažovat jak si z pohledu další perspektivy Souhlasíme také se zpravodajem, že je třeba reagovat rychleji a transparentnosti, pokud jde o, to, o zprávu, kterou vypracovává komise o implementaci této dohody. A nyní tedy vedoucí paní pro Latinskou Ameriku na půdě komise. Děkuji za slovo. My samozřejmě vítáme tuto iniciativu Evropského parlamentu a snahu vypracovat usnesení, které eh, podporuje rychlé přistoupení Ekvádoru k této dohodě. My jsme to eh, prosazovali již od konce loňského roku. A já mám teď několik eh, stručných připomínek k některým aspektům této dohody. které v nás budí obavy a zaslouží si reakci. Vidíme, že zpravodaj v odstavci 3 říká, nebo tady hovoří o tom, že komise a, vnější služba nejsou dosti aktivní a efektivní při kontrole implementace této dohody v Kolumbii a Peru a také, že tedy o tom nedostatečně informovali. My samozřejmě chápeme, že pro Evropský parlament je problematika dodržování lidských práv a pracovní legislativy velmi důležitá. V roce 2012 komise a, a externí služba se tedy veřejně zavázali k tomu, že Kolumbii pomůžou při implementaci této dohody a to jsme také udělali. V případě hned několika konkrétních kapitol v této dohody a to tedy včetně například dialogu o lidských právech a podobně. Za druhé, vznesli jste otázku, zdali je Evropský parlament dobře informován o implementaci těchto dohod. A já musím říct, že mám před sebou výčet našich aktivit a myslím, že jsme postupovali docela dobře. Dostali jste od nás zprávu o implementaci. Následně jsme odpověděli na vaši žádost o informace. Například tady jsme se účastnili eh, zasedání a smíšené skupiny v lednu roku 2014-2015. V březnu 2014 jsme uspořádali speciální debriefing pro poslance, kteří jeli na misi do Kolumbii a Peru. Také jsme se účastnili debaty na půdě výboru DEVE a také jsme zareagovali na všechny otázky poslanců. A konečně ještě tedy odstavec 28. Tady Evropský parlament volá potom, abychom tedy předložili eh, revidovaný plán, my s tím naprosto souhlasíme. Po posledním zasedání výboru pro obchod, který se sešel 9. 19. června v Bogotě, jsme vám dali k dispozici rozsáhlý materiál o průběhu jednání. Včetně tedy eh, té úrovně podvýboru. Někteří z vás nám vytýkali, eh, že tento program nebyl k dispozici s dotatečným předstihem, ale on bohužel velmi často bývá finalizován až na místě. Děkuji, pane eh, předsedo, kolegové, kolegyně. Je evidentní, že tento návrh usnesení o 30 bodech je vlastně velmi ambiciozní. Pokud jde o Evropský parlament, o to, které body by měl zdůraznit jako předpoklad ratifikace, tady je třeba si uvědomit, že jsme omezení možností komentovat eh, jednotlivé body. Někde můžeme žádat větší konkretizaci nebo vysvětlení nebo ještě rozpracování. A já tady se tady eh, spolehám na to, že všichni kolegové budou aktivně spolupracovat. Tři body bych eh, tady chtěl zmínit za prvé, pokud jde tedy o takzvanou cestovní mapu pro implementaci. Nyní jsme v takové zvláštní situaci, už více než rok přímo vyjednáváme s ekvádorskou protistranou, ale tedy nějaký konkrétní cestovní plán chybí. Proto jsme chtěli v usnesení zmínit potřebu tohoto plánu, který by mohl zase znamenat další přínos eh, pro Ekvádor z pohledu jeho konkrétní hospodářské a sociální situace. A mohl by být tedy navázán na je tedy ta konkrétní přístupová jednání, nicméně E, situace je tedy již tak velmi náročná a bude asi obtížné tuto myšlenku prosadit. Za druhé, můžeme si položit otázku, proč zrovna Ekvádor a právě teď proč zrovna Ekvádor tedy byl přizván v roce 2014 e, k přistoupení. Došlo k nějakému zásadnímu rozvoji ekonomiky v Ekvádoru nebo změnil současný prezident, který byl opětovně zvolen, svůj postoj, nebo změnila ho jeho vláda, protože v minulosti vlastně jsme právě proto s ním nejednali. A ve chvíli, kdy tedy se snažíme dojednat dohodu mezi dvěma stranami s výrazně rozdílnými stanovisky, je důležité, aby se opírala o jasný legislativní rámec, protože to je takový dobrý příklad i pro ostatní běžící jednání mezi Evropskou unii a třetími zeměmi. Je třeba, aby tedy obsah těchto dohod byl vlastně v zájmu obyvatel nebo občanů o všech regionů. A za třetí, ehm, otázka, jak tedy budeme hodnotit dosažený pokrok, jestli je to sklenice na půl plná nebo na půl prázdná. My se ale tady musíme zaměřit na budoucnost rozhodnout se, kde bychom mohli načerpat další informace a zkušenosti z toho, jak proběhla implementace, co lze zlepšit. A je důležité tedy vlastně šířeji informovat i veřejnost, aby věděla, jaký přínos může uzavřít, přinést uzavření takovéto dohody. A v případě tedy Ekvádoru je pro nás eh, velice důležitá problematika environmentální, rovnoprávnosti pohlaví a je tedy třeba eh, jasně říci, že je i v našem zájmu zachovat přírodní bohatství Ekvádoru. A že tedy nejde pouze o zlepšení hospodářské a sociální situace Ekvádoru. Já tedy děkuji, že jsem dostal slovo. A mohu slíbit, že budeme dále pracovat na znění e, tohoto usnadní. E, konečná Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 17. července v poledne a 21. 22. září o tom budeme hlasovat. V 19. listopadu potom proběhne slyšení na téma toho, jak eh, fungují obchodní dohody s zeměmi Latinské Ameriky. Já vám děkuji a teď se dostáváme k bodu 6. Vážení kolegové, jde o problematiku úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem. A teď zažijeme takovou premiéru. Je to vůbec poprvé, kdy vlastně během jednání použijeme videokonferenci. My už jsme tedy jednou zorganizovali výměnu názoru s generálním tajemníkem organizace UN Citral. Tentokrát je pan generální tajemník Soriol mezi námi nikoli osobně, ale můžeme ho tady vidět, tedy Centru pro videokonference je mi potěšením ho tam vidět a děkuji mu a žádám ho, aby, nebo, aby s námi měl trpělivost, protože eh, vzhledem k přenosu zvuku dochází k určitému spoždění. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Vážení eh, pane předsedo, vážení kolegové, jak eh, už tady zaznělo v posledních eh, měsících, se náš výbor velice odhodlaně zapojil do řešení tohoto mezinárodního mechanismu pro řešení sporu mezi investory a státy. Já si skutečně myslím, že už je na čase vést na toto téma diskusy s generálním tajemníkem organizace UNCITRAL, která má vlastně dozírat na takovou postupnou harmonizaci ustanovení eh, v oblasti mezinárodního obchodu. Řešení sporů je důležitým prvkem pro náš parlament. Samozřejmě s tím souvisí transparentnost a jasně daná pravidla. Více transparentnosti, to je hlavní cíl. Proč? Protože pro hospodářské subjekty, pro veřejnost by bylo užitečnější udělat si jasnější představu, jak se rozhoduje eh, při řešení sporů. Tady mluvíme o investorech a státech, spory mezi nimi, které potom mohou mít vliv na veřejné zájmy. A také to může mít dopady na státní rozpočty jednotlivých států. Transparentnost je tedy zcela zásadní. Jedná se o určitý precedens v oblasti rozhodčích řízení, o výklad práva. Evropská komise sehrála důležitou úlohu v této věci uvnitř OSN a příslušné orgánu ve snaze dosáhnout právě ustanovení o transparentnosti. Je tedy třeba, aby komise dobře spolupracovala s agenturou OSN, která je příslušná pro tuto věc a společně by měli se snažit otázku vyřešit. Jakékoliv spory, které jsou odůvodněné, legitimní, eh, by se měly vždycky týkat především toho merita věci, tak, aby bylo možné dospět k nějakému nástroji, který by řešil 1400 bilaterálních smluv. Je jich 1400 a samozřejmě to musí fungovat demokraticky a transparentně. Proto také musíme přihlížet k hlasování parlamentu a zvláště našeho výboru, který se vyjádřil k mechanismu ISDS. My jsme dospěli k vyváženému rozhodnutí, k takové informaci, eh, kterou eh, potvrdili poslanci tohoto výboru a také to potvrdila i paní komisařka Malmstrémová. Je to vlastně eh, jasné otevřené usnesení. Jehož cílem je dospět ke vzniku nějakého nástroje mezinárodního práva. Takovýto nástroj by našemu parlamentu a parlamentnímu výboru umožnil pokračovat v této diskusi o obchodní politice a hledat to nejlepší možné řešení. To znamená, že v tomto výboru jsme eh, přijali určité změny, které jdou tímto směrem. Chtěli bychom dospět k nějakému registru právníků v této oblasti. Chtěli bychom také vyjasnit odvolací mechanismus. Ano, budu už končit, pane předsedo. Eh, transparentnost je eh, důležitá. Není možné, aby vznikla jenom taková prázdná skořápka, v níž budou jenom prázdná slova. My musíme vytvořit něco, co povede ke skutečné změně aby skutečně eh, bylo možné vést transparentní eh, soudní eh, řešení těchto sporů. Dovolte, abych si ještě vyhradil právo případně pokládat otázky. Děkuji vám. A nyní voláme do Vídně. Voláme generálního tajemníka UNCITRA, pana Renata Soriala a dám mu to slovo. Good afternoon. I hope, can you hear me? Dobré odpoledne, slyšíte mě? Dobře. Děkuji, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu vystoupit před vaším výborem a děkuji za pozvání. Nedávná diskuse o právním rámci se týkala i E, řešení spory mezi investory a státy. To je jev, který není důležitý jenom pro Evropu, je to samozřejmě celosvětová problematika. E, to může být i výsledkem stabilního nárůstu investičních dohod a také rostoucího počtu sporů mezi investory a státy. Stále více států dnes provádí přeskum jejich vzorových investičních dohod, a poslední dohody se uzavírají už s novými ustanoveními, kde je snaha vyvážit práva a povinnosti států a investorů a je tady také snaha zajistit konzistenci eh, s jinými cíly veřejné politiky, jako je třeba inkluzivní hospodářský růst a udržitelný rozvoj. Také postupně dochází k přechodu od bilaterálních smluv k regionálním smlouvám a to může mít systémový vliv na režim investic. Buď to může přispět ke konsolidaci existující e, podoby smluv, anebo to může vyvolat další nekonzistence, kdy se jednotlivé investiční smlouvy budou překrývat. Pár informací o UNCITRALu a jeho působení v oblasti transparentnosti. Jak víte, UNCITRAL je komise zřízená valným schromážděním OSN. Jehož, nebo jejíž mandát je harmonizovat a modernizovat mezinárodní obchodní právo. Eh, tedy především obchodní právo. UNCITRAL je známý tím, že vytváří moderní právní pravidla, která jsou neutrální, vyvážená a také pomáhá státům a dalším zúčastněným stranám pochopit, provádět a vykládat tyto právní normy. Zvláště v oblasti rozhodčích řízení UNCITRAL podstatně přispěl k vytvoření a podpoře mezinárodních norem. Příkladem může být téměř všeobecné přistoupení k New Yorkské úmluvě, která se právě týká uznávání a vymáhání. Úspěch New Yorkské úmluvy a stále větší používání této úmluvy vlastně ukazují, jak je důležitá úloha rozhodčího řízení v mírmilovném řešení mezinárodních sporů a také vzniklo mnoho právních předpisů o rozhodčím řízení a vycházejí právě z vzorových právních předpisů UNCITRALu o mezinárodním Eh, rozhodčím řízení v obchodních věcech z roku 85 a novelizovaná v roce 2006 a také se hodně používají pravidla UNCITRALu pro rozhodčí řízení přijatá v roce 76 a revidovaná v roce 2010. UNCITRAL nadále pracuje v oblasti řešení sporů a dnes bych vás chtěl informovat o posledních eh, pracích UNCITRALu na poli transparentnosti Eh, která tedy vyplývá z dlouhodobé zkušenosti UNCITRALu v této oblasti. Jedna z obav v souvislosti s rozhodčími řízeními je to, že ty relevantní eh, postupy a výsledky jsou eh, uchovávány v přísné tajnosti a to i přesto, když se ty spory týkají otázek veřejného zájmu, což vyvolalo velké obavy a váš výbor s tím souhlasil s těmito obavami. UNCITRAL v této souvislosti zahájil práci na transparentnosti v oblasti rozhodčích řízení v říjnu 2010 a po třech letech v roce 2013 pravidla transparentnosti ten plný název zní pravidla UNCITRALu o transparentnosti ve rozhodčích řízeních mezi investorem a státem vycházejícím ze smluv. Taky to pravidla byla přijata jsou základní změnou, eh, kdy dochází k přechodu od statu quo v oblasti rozhodčích řízení, která často probíhají za zavřenými dveřmi, jsou vyloučení veřejnosti. A to i když ta témata vyvolávají velkou pozornost veřejnosti sdělovacích prostředků. Když bych zabíhala příliš do detailů, ta pravidla vlastně vytvářejí určitý procesní řád, který umožňuje eh, veřejnosti široký přístup k řadě dokumentů, které jsou předmětem sporu. Ta pravidla také předpokládají eh, veřejná jednání a je tam také kvalifikované právo třetích eh, stran vystupovat před soudem. Pravidla dále zahrnují přesvědčivé pojistky pro ochranu důvěrných informací, a co je nejdůležitější, ta pravidla se snaží vyvážit veřejný zájem na získávání informací a zájem stran sporu na spravedlivém a účinném vyřešení jejich sporu. Po e, přijetí těchto pravidel, které se týkají především investičních smluv, které byly uzavřeny až po přijetí těchto pravidel, zahájil UNCITRAL připravovat e, vlastně umluvu podle níž by státy a regionální hospodářské organizace, eh, které budou na to mít zájem, eh, a ta umluva by pro ně byla efektivním mechanismem, jak vlastně zavést eh, tato pravidla do jejich vlastních investičních dohod. 10. prosince 2014 valné schromáždění OSN schválilo úmluvu OSN o transparentnosti pro rozhodčí řízení mezi investory a státy. A když jsem říkal, že se to týká také regionálních hospodářských organizací, tak e, to jsme právě tam zapracovali e, s ohledem především na EU. Tato úmluva Tedy doplňuje stávající investiční eh, smlouvy a snaží se zajistit tu transparentnost. Když stát nebo nějaká regionální hospodářská organizace se stane smluvní stranou úmluvy, tak tím vlastně vyjadřuje souhlas, že ta pravidla o transparentnosti uplatní v rozhodčím řízení mezi investorem a státem, které bylo zahájeno na základě existující investiční smlouvy. Dále poskytuje smluvním stranám flexibilitu v tom, že mohou předkládat výhrady. To znamená, z uplatňování eh, úmluvy se vylučuje eh, nějaká, se vylučují vlastně jiná pravidla arbitráže, než jak jsou pravidla arbitráže UNCITRAL. Umluva eh, byla předložena k podpisu v Porluji na Mauriciu 17. března 2015 a následně v ústředí OSN v New Yorku. Zatím má umluva jednu smluvní stranu a deset signatářů, a to včetně řady evropských států, to je Finsko, Francie, Německo, Itálie, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království. Eh, a pak je ještě signatářem také Kanada a USA. Pravidla transparentnosti předpokládají, že generální tajemník OSN bude vlastně fungovat jako repozitář zveřejněných informací, to je podle článku 8 pravidel o transparentnosti. Ty příslušné informace pak budou zveřejněny na internetových stránkách UNCITRAL a EU vyjádřila vůli finančně podpořit zřízení a provoz rejstříku transparentnosti a naše komise tedy eh, vyjádřila svůj vděk za tento příspěvek. Normy UNCITRALu pro transparentnost, tedy ta takzvaná pravidla o transparentnosti, úmluva a rejstřík transparentnosti, jsou tedy poslední dvě výsledky straných snah reformovat arbitráž v oblasti investic. Tyto normy přihlížejí veřejný zájem na takovémto rozhodčím řízení a zájem stran vyřešit eh, spor spravedlivě a účinně. Dále tyto normy přispívají k vytvoření harmonizovaného právního rámce pro spravedlivé a účinné řešení mezinárodních sporů s investory. Kromě toho se očekává, že normy UNCITRALu pro transparentnost podstatně přispějí k posílení transparentnosti v režimu řešení sporů mezi investorem a státem. Normy UNCITRALu pro transparentnost je třeba chápat v kontextu přímých zahraničních investic jako nástroj udržitelného růstu. Tím, že se zveřejní informace o sporech souvisejících s takovými investicemi, dojde k vlastně zlepšení důvěry v tom současném mezinárodním investičním rámci. Dále tyto normy jsou důležitým krokem, eh, který umožňuje reagovat na problematiku legitimity mezinárodního práva v oblasti investic a rozhodčích řízení jako takového. Normy Centrálu pro transparentnost se snaží eh, o lepší pochopení rozhodčích postupů v oblasti investic a celkovou důvěryhodnost těchto postupů. Na závěr pár poznámek k možným reformám investičního režimu. Chtěl bych dnes zdůraznit, že práce UNCITRALu na zlepšení transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investory a státy by mohla vydláždit cestu Eh, pro ty, kteří volají po dalších reformách v této oblasti a mohlo by to tedy přispět k modernizaci celého investičního režimu. Je třeba si uvědomit, že v současnosti existuje více než 3 tisíce investičních smluv. Kromě jedna, eh, kolem 61% známých sporů mezi investory a státy se vedou na úrovni exit pod záštitou Světové banky. New Yorkská úmluva teď tedy má zajistit mechanismus eh, pro řešení sporů, které se eh, řeší eh, v rozhodčím řízení mimo ICSID. Zase je to tedy spor mezi investory a státy. Jakákoliv reforma musí zohlednit takovýto rámec a musí být připravována v širším kontextu. EU nebo členské stety, státy toto nemohou řešit samotné. E, asi by bylo jednodušší dosáhnout řešení na úrovni EU, ale pokud s tím nebudou souhlasit hlavní partneři mimo EU, tak vlastně ten dort upečeme jenom na půl. Když e, budeme vycházet z přístupu úmluvy o transparentnosti, tak musíme zvažovat vztahy mezi nástrojem, jako je úmluva, a mezi tím, o co se vlastně řeší. Úmluva o transparentnosti se dotýká procesních záležitostí, eh, které často nejsou upravené v současných investičních smlouvách, protože eh, ta snaha o transparentnost v rozhodčích řízení je poměrně eh, nová. Samozřejmě díky tomu bylo snaží připravovat takovouto úmluvu, Ovšem je třeba ještě pečlivě zvážit, zda je možné takovýto přístup rozšířit na procesní záležitosti ve stávajících investičních dohodách a zda je možné to rozšířit třeba i na některé věcné aspekty těch dohod. Pokud jde e, o invest- strukturu investičních režimů, ta je velice e, složitá. V, nedávnosti, eh, v nedávné době se veřejnost tomu začala více věnovat a proto by bylo důležité dosáhnout politické vůle zúčastněných stran k dosažení koncenzu. Pouze pokud vznikne takový to koncenzus, jako jak doufáme u těch pravidel pro transparentnost, pak teprve může vzniknout mechanismus obdobný, jako je úmluva o transparentnosti. Například se objevují návrhy vytvořit odvolací mechanismus nebo nějaký investiční soud. E, existují různé způsoby, jak by taková reforma mohla být zavedena. Mohlo by to například být zapracováno do všech nových dohod o investicích nebo o volném obchodu. Ale to by nemělo téměř žádný dopad na rozhodčí řízení které by bylo zahájeno podle stávajících investičních dohod, kterých je hodně. Další možný přístup je vytvořit nějakou samostatnou instituci, která by měla takovouto odpovědnost, anebo je tady třetí cesta využít stávající mechanismus ICSID, který by samozřejmě musel být příslušným způsobem novelizován. Každopádně zabere ještě hodně času a úsilí, než se dospěje o dohodě v této věci a vůbec o dohodě o tom, jestli potřebujeme takovýto doplňkový mechanismus a než se tedy podaří najít vhodný přístup. Ještě problematičtější může být to, že v současnosti neexistuje žádné multilaterální fórum, kde by se vedly takovéto e, zastřešující diskuse. Současné diskuse o možnostech jsou roztříštěné mezi eh, mnohé mezinárodní a regionální organizace, protože se dotýkají celé řady věcí a to velice obecně. Jakýkoliv konkrétní proces reform by vyžadoval nějaké neutrální fórum, kde by byli zástupci států, regionálních hospodářských organizací, jako je EU, a také eh, rozhodčích institucí, jako je ICSID, stálý eh, rozhodčí soud, Mezinárodní obchodní komora a další zúčastněné strany, akademické kruhy, lidé z praxe, nevládní organizace a všichni by se tam sešli a v takovém foru by diskutovali. To by byl první krok a myslím, že právě v tom může UNCITRAL přispět, jak vyplývá i z práce UNCITRALu na transparentnosti. Děkuji vám za pozornost a velice rád eh, zodpovím vaše dotazy, pokud nějaké máte. Děkuji. Děkuji vám, pane generální tajemníku, za toto velmi eh, vysvětlení. Eh, já se teď tam jestli někdo má nějakou otázku na vás. Mr. Sikau, Mr. pan Sikau, pan Daraděl, paní Šáke a pan Scholz. Prosím, abyste měli velmi konkrétní a přesné otázky. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych eh, chtěl poděkovat eh, generální tajemníkovi Uncitralu za to, že nám poskytl tolik velmi zajímavých informací. Mě by zajímalo, jak Uncitral hodnotí STS a tedy ten mechanismus ve světle těch nedávných návrhu komisařky Malstrem. A také to, eh, jakým způsobem hlasoval parlament ve svém, eh, o svém usnesení k TTIP. Pan Zahradil? Děkuji, pane předsedo. Já teď hovořím eh, jménem svého kolegy, který tady dnes bohužel nemohl být. Nechal mi čtyři otázky. které nejsou ani tak určeny našemu hostovi, ale spíše komisi. Nevím, jestli proto je teď hodný okamžik, takže já to minimálně zkusím. Já bohužel budu muset ale zase brzy odejít, ale naši asistenti si to zaznamenají. První otázka je, jaký časový harmonogram komise předpokládá pro uzavření této věci. Na radě je, myslíte to půjde rychle, nebo to bude trvat déle. Druhá otázka je, vidíte tady nějaké eh, podobnosti s tím odkázáním dohody se Singapurem ústavnímu soudu. A potom se chci ptat, jestli eh, probíhá spolupráce s eh, lucemburským předsednictvím, bylo možné té dohody, tu dohodu dokončit do konce roku. A potom se chci ptat, jakou roli vidí komise pro centrál ve světve toho Mezinárodního arbitrážního soudu. To jsou tedy moje otázky jménem pana Sandy Runese. Mariče má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já velmi děkuji za toto inovativní videokonferenci a za informace od Uncetralu. Eh, velmi si to vážíme. Pro nás je totiž důležité udržet to zaměření na multilaterální systém, přestože zlepšení, která bychom tady rádi viděla, se spíše zaměřovali na ta stávající jednání o TTIP. Ten důvod, proč je tak důležité, abychom mohli tuto diskusi vést, a také o roli OSN, je to, že by byla chyba omezovat se v našich diskusích jenom na TTIP, když hovoříme o ISDS. A Obávám se, že k tomu dochází příliš často. Já vím, že to je politicky atraktivní, ale podle mě to neřeší ty problémy, které eh, jsou podle nás širší. Víme, že eh, těch bilaterálních obchodních dohod je celá eh, řada, které obsahují tato ustanovení o ochraně investorů. A proto je také moje otázka určená nám všem protože jde o to, kdo by to měl být na starosti Evropy. Chci se tak zeptat, mám správnou informaci o tom, že v lednu Evropská komise vlastní iniciativy přislíbila více transparentnosti a umožnila také členským státům podepsat dohody s centrálem, které by umožnily větší přístup k dokumentům. Takže zatímco my jsme tady vedli velmi eh, živou diskuzi na úrovni EU, eh, a snažili jsme se společně s americkými partnery eh, usnadnit ten přístup dokumentu. Když se podívám na ty poslední údaje, tak tady vidíme opačný trend u členských států. Pouze šest členských států eh, podepsalo tu iniciativu o transparentnosti. Je to eh, pořád platné číslo? Kdyby nám to pán z Vídně mohl potvrdit. Mě Přijde, že je to velmi málo, možná, že ještě více k tomu přistoupilo v nedávné době. Myslím si, že to naprosto neodpovídá té diskuzi a tomu úsilí, které tady vyvíjíme my. Takže bychom možná se měli ptát sami sebe, našich vlád. A já bych tedy ráda věděla, jak vypadá to aktuální číslo signatářů této iniciativy o transparentnosti. Helmut Scholz. Děkuji, děkuji vám za informace. Také o této iniciativě a transparentnosti. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že Evropská mluva o transparentnosti, o ITS, ještě obsahuje řadu mezer, které umožňují státům investorům se vyhýbat eh, sdílení informací týkající se těchto sporů. A na to bychom se měli asi více zaměřit. Také když si uvědomíme, že pouze šest členských států, jak jste říkal, přistoupil k této úmluvě. Co to tedy znamená pro vás? A co z toho vyplývá? Kdo by měl být na starosti eh, tento systém v EU? Jenom tomu, že ani Evropská unie nepřistoupila jako celek k této umluvě. Možná, že my bychom měli vyzývat členské státy, aby se k tomu přepojili. A když tedy diskutujeme o TTIP e nebo obchodní politice obecně, a o tom, že chceme vytvořit stálý orgán, což je návrh komisařské Mastremové, tak se nás chci zeptat, co, eh, co si myslíš, že by to znamenalo pro transparentnost? Tady jde velmi často o velmi vysoké finanční závazky pro státní rozpočty. No, možná, že o těchto částkách bych měl rozhodovat daňový poplatníci. Děkuji vám. Dáme slovo i komisi. Je překvapivé, že eh, podle článku 2 a 7, 207, eh, to komise chtěla podepsat, české státy to blokují. A těch eh, zatím, eh, signatář zatím velmi málo, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je tady řada věcí, které bych mohl říct, ale pokusím se být co nejstručnější a zaměřit se jenom na to, co je teď předmětem diskuse. Je to to, toto je velmi důležitá umluva, protože to je první úspěšná umluva, která reformuje eh, legislativu o ochraně investic. Komise, jak jste správně uvedl, navrhla podpis této umluvy v lednu tohoto roku. To rozhodnutí se týkalo jak podpisu celou Evropskou unii a zmocnění členských států, tady ta otázka kompetencí, tedy zmocnění členských států také to podepsat. Rozhodnutí ještě nebylo přijato. Nebylo možné dosáhnout koncensu na radě. Komise doufá, že se podaří to vyřešit eh, během lucemburského předsednictví, aby to bylo přijato co nejrychleji, ale to se teprve uvidí. Je evidentně důležité, aby Evropská unie mohla to podepsat. Je to důležité také pro členské státy. Stavuje eh, se to na všechny eh, z té stávající bilaterální eh, dohody. A mohlo by to, se to stát součástí celé té reformy mezinárodního systému ochrany investic, že tak by to mohlo um, vést k dalším reformám. A teď se vrátím k té otázce, na kterou se ptá pan Sandelus. Není to přesně spojeno s tím eh, soudním případem stavícím se na dohodu se Singapurem. Jak víte, řeší se tady otázka kompetencí takže to ale není eh, propojeno s tím singapurským případem. My doufáme, že to eh, na radě bude eh, rozhodnuto velmi rychle, tak, aby se podařilo dosáhnout koncensu. Doufáme, že se nám to tedy podaří a že se brzy vrátíme před výbor. Děkuji. A teď eh, pan generální tajemník také bude reagovat. Děkuji, já se pokusím být také co nejstručnější. Byla tady jedna faktická otázka, kolik je tedy těch signatářů z EU? Myslím, že eh, jich je eh, pořád šest v tomto okamžiku. Není na nás, abychom navrhovali, co s tím, ale i tak bych chtěl apelovat na to, aby tato umluva ehm, měla více pozornosti. Samozřejmě, že vždycky trvá. Než se podaří, no, podaří podobné texty ratifikovat, ale čím dříve se s tím začne, tím lépe. Někdo dokonce říkal, že to je evropský domácí úkol. Já s tím souhlasím a doufám, že jak členské státy, tak komise vyřeší tuto nejistotu. Já mohu pouze zdůraznit, že důležité je přijmout eh, tyto kroky, protože EU je regionální eh, instituce a slouží jako příklad i pro zbytek světa. A potom, eh, pokud jsem správně pochopil otázku, jestli té transparentnosti je dostatek, samozřejmě, že ne. A jak to souvisí s tím projekt na vytvoření investičního soudu, samozřejmě na to je, k tomu samou Eh, nemohu příliš vyjádřit, na to ještě příliš brzy, ale zdá se, že pokud tento návrh eh, eh, skutečně bude přijat, tak bude velmi komplikovaný, bude trvat dlouho, než se provede a vyvstanou tady otázky s jeho fungováním a souladu s těmi stávajícími smlouvami. A proto naše stanovisko každém tomu, že nás tato otázka velmi zajímá, je, že ať už se s tímto návrhem stane cokoliv, tak ten stávající eh, systém je potřeba reformovat, aby eh, fungoval co nejlépe. A ten e, náš projekt eh, na zlepšení transparentnosti není také jediný. My jsme v posledních dnech měli naše každoroční zasedání ve Vídně, které nám dalo mandát postoupit s diskusí o etickém kodexu eh, rozhodčích soudců. Tím se tak budeme zabývat podrobněji. A já si myslím, že co se týče také toho odvolacího mechanismu, tak i tady my to budeme muset nejprve nechat eh, vyhodnotit, abychom eh, znali ty technické aspekty takového mechanismu. A eh, v souvislosti s New Yorkskou úmluvou a úmluvou z roku 1965. Nejsem si jistý, jestli všechny ty implikace související se vytvořením toho odvolacího mechanismu byly eh, již důkladně zváženy. Zejména s ohledem na New Yorkskou umluvu. K tomu my zatím nemáme mandát, abychom se tím zabývali, ale určitě se to bude muset eh, v určitém okamžiku začít zkoumat. máli se ten stávající systém zlepšit a máli být důvěrodnější. To všechno samozřejmě eh, neznamená, že bych chtěl předjímat eh, to, co se bude dít s vytvářením toho nového orgánu. A my to budeme sledovat s velkým zájmem. Na závěr bych chtěl říct, že Uncitral je fórum které bylo vytvořeno právě tím, aby se zabývalo eh, spory v oblasti zahraničního obchodu. A teprve nedávno eh, se to začalo zabývat otázkou eh, arbitráže v oblasti investic. Ale my jsme připraveni se do toho pustit. Chceme zkoumat tyto aspekty a samozřejmě za podmínky, že dostaneme od našich členů příslušný mandát. My vám děkujeme, pane generální tajemníku. Ještě pan eh, zpravodaj. Sí, grazie, prezidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat panu generálnímu tajemníkovi za jeho vystoupení. Chci poděkovat všem kolegům, kteří přispěli a který, kteří nám vlastně pomohli se na věc podívat do větší hloubky. Systém sice je složitý, ale my tu máme možnost říci, že počet členských států, které jsou signatáři této umluvy i do budoucna poroste. A proto apeluji na lucemburské předsednictví, aby eh, tedy také trval na dodržování všech pravidel, které se vážou k této dohodě, a to i před rokem 2014. Pan předseda děkuje panu generálnímu tajemníkovi za to, že vystoupil. Děkuje také technikům a tlumočníkům za to, že tahle videokonference mohla proběhnout. Je to vůbec poprvé, co proběhla na půdě tohoto výboru a myslím, že se to osvědčilo, takže ještě jednou děkujeme do Vídně, děkujeme všem.